Eh Dámy a pánové, posaďte se prosím. Pokud ještě eh, stojíte v chodbičkách, tak se laskavě už usaďte. Děkuji vám za hojnou účast, protože na našem pořadu jednání je velice důležitá událost. Jak jistě víte, dnes musíme obnovit byro, Tomu se tedy budeme věnovat v první části našeho zasedání. Budeme volit předsedu výboru a také naše místo předsedy podle článku 204 jednacího řádu. Takže po předsedovi budeme volit eh, ještě čtyři místo předsedy. Já jakožto provizorní eh, předseda budu vést volbu řádného předsedy a poté, co bude zvolen členy našeho výboru, tak se tento nový předseda ujme slova a on již pak povede volbu těch čtyř místopředsedů. Já tedy oznámím náhradníky, kteří budou hlasovat na místo řádných členů, kteří, jsou, kteří zde nejsou. Byli mi tedy uh, označeni tito náhradníci. Pan Melo za EPP bude nahrazen paní Angelikou Delae. Angelik je tamhle, výborně. Dále paní Maria Nočel bude nahrazena paní Susan Melior, výborně, souhlasí a paní Anča Azenkampf z GUE je nahrazena panem Stefanem Ekem. Kde pak ho máme? Výborně. Pan Tarabela má chřipku a nahradí ho paní Maria Arena, která zde také je přítomna. A pan Linz z EPP. Aha, omlouvám se, pan Erdos bude nahrazen panem Lincem, který zde také je přítomen. Ještě zde máme nějaké náhradníky, kteří mi nebyli včas oznámeni. Ano, eh, prosím, paní Gerling. Vy nahrazujete pana Ashwortha. Dobře, dobře, dobře. A ještě další. Pan Vanekenelár nahrazuje pana Polčáka. Alberte. Pane předsedo, kolega Erdos je tady, takže může hlasovat. Další náhradníci tedy nejsou? Dobře. Děkuji za doplnění. Pane Bové? Ještě než začneme, možná by bylo dobré vysvětlit eh, hlasování skupiny zelených. My budeme hlasovat proti a z jakého důvodu? Eh, je to eh, proto, protože jsme jaksi změnili atmosféru v tomto parlamentu, nemáme zde již tu velkou koalici. Nicméně my zde v našem výboru máme tři místo předsedy SAD, což je zcela skandální a je to naprostá rarita v tomto parlamentu. Ani liberálové, ani EKR, ani zelení, ani zelení, ani GUE zde nejsou zastoupeni. Já si myslím, že to je velice politování hodné a myslím si, že skupina SAD by měla něco udělat pro zachování demokracie v tomto parlamentu. Ano, prosím. I, I had... Já, já eh, jsem eh, tak eh, trošku měl představu o tom, co je to socialismus, když jsem sem přišel. Vy tady máte pět kousků koláče a někdo chce dva kousky z těch pěti a nazývá se socialista. Podle mě je to... Merci. Mais... Eh, děkuji. Já samozřejmě eh, s vámi mohu i souhlasit, ale ty volby ještě ani nezačaly. Takže nejprve proveďme tu volbu a pak se podíváme, zda je to vyvážené. Myslím si, že dosud ani nezačal ten proces, nebyli nominováni kandidáti. Uh, takže každý se samozřejmě může zdržet nebo může podpořit nějakého kandidáta a to je demokracie. Dobrý den, já za skupinu EFDD chci již nyní vyjádřit protest, protože tyto volby jsou fraškou, jsou ostudné, jsou směšné. Již víme, kdo bude zvolen. Došlo k uzavření jak jakýchsi tajných eh, dohod Dontova metoda nebude dodržena, my nebudeme zastoupeni a Cinque Stelle, které jsou nejsilnější stranou v Itálii, nebudou zde v Evropském parlamentu zastoupeny, protože se zde stále ještě uplatňují ty prohnilé dohody lidí, kteří jsou hladoví pomoci a není zde vůbec respektována vůle občanů. Prosím vás, já zde mám uh, předsedat tomu té volbě, potom zvolíme toho předsedu a jak si on se toho potom ujme a uh, budeme řešit ty ostatní záležitosti. Pane Dormane, je to tedy k té volbě, nebo jinak už začneme? Ještě paní Šejer tu nahrazuje paní Pety. Ne. Paní Pety je nahrazena panem Lincem. Dobře, takže můžete ještě se hlásit, ale jakmile ten proces bude zahájen, tak už budeme volit. Pan Dorman, já bych velice stručně chtěl připomenout kolegyni More, že to, že hnutí Cinque Stelle není zastoupeno, že to trošičku vychází eh, z toho chování Cinque Stelle za poslední měsíce. Možná jsou za to také zodpovědní. Vy jste zde uzavírali ty ostudné dohody a volili jste ty, eh, které chcete zvolit vy, nikoli ty, které chtějí občané. Pan předseda, já jsem věděl, že se to zvrhne. Já navrhuji abychom zvolili předsedu. Kvórum zde máme. Máme zde kvórum dostatečné, takže nyní tedy vás vyzývám ke jmenování kandidátů na předsedu našeho výboru pro zemědělství. Takže máme zde nominace pan Des. Děkuji, pane předsedo vážení kolegové, kolegyně. Já navrhuji Česlava Šekerského jako eh, prvního předsedu. Eh, myslím, že v prvním poločase eh, náš výbor vedl výborně a myslím, že i v příštích dvou a půl letech je schopen toto vést nadstranickým způsobem. Výborně, zapsali jsme si. Pane Sikierský, souhlasíte se svou kandidaturou na předsedu výboru? Ano. Výborně. Takže kandidatura pana Sikerského je platná. Máme zde ještě další nominace na funkci předsedy tohoto výboru. Dívám se na ostatní skupiny. Dobře. Takže máme zde pouze jednoho kandidáta na funkci předsedy výboru. A já proto navrhuji pana Sikierského zvolit aklamací. Et donc, je déclare à monsieur... A já tedy prohlašuji pana Sikerského za předsedu výboru pro zemědělství zvoleného aklamací a v tomto okamžiku mu již postupuji své místo a požádám ho, aby přikročil k volbě čtyř místopředsedů, což jistě nebude lehký úkol, takže hodně štěstí, pane nově zvolený předsedo. Je, je, Chciałem Państwu bardzo serdecznie podziękować za wybór. Chciałbym bych vám podziękować poděkovat za volbu a slibuję, že e, dobrze a świadomie se budu snažit vykonávat e, povinnosti předsedy. Myslím, že e, se nám bude dařit v práci, poněvadž náš výbor má to specifikum, že v otázkách zemědělství jsme jednotní bez ohledu na eh, naše politi- naši politickou příslušnost. A já myslím, že tady budeme nadále pracovat v zájmu evropského zemědělství, zemědělců, tak eh, jako eh, dosud budu chtít být předsedou celého výboru. Děkuji vám. Państwa, tak, To jeśli zgodnie z zapowiedzią. Także Chtěl bych poděkovat panu Andrusovi za předsedání. Své skupině chci eh, poděkovat za navržení na předsedu a tak, jak řekl pan Andriu, budeme nyní volit místo předsedy. Eh, jak víte, vždy eh, ve velké míře je v našem výboru Eh, hodnotou eh, kontinuita. Eh, složení předsednictva vychází z výpočtu Dontovou metodou, takto jsme to respektovali v době, kdy se volila předsednictvo Evropského parlamentu. A můžeme tedy nyní přejít k volbě místo předsedů, celkem čtyř. Začneme první místo předsedou. Pokud se týče eh, kvóra, pokud se týče zastoupení eh, členů náhradníky, to je všechno vyřešeno, eh, takže můžeme přijít k volbě a prosím o nominace na funkce, funkci prvního místo předsedu, předsedy. Eh, prosím tedy o nominace. Pan poslanec Andriu, prosím. Děkuji, pane předsedo. Za socialisty a demokraty za pana Kaputa, paní Aguileru, pana, paní Dornáno a za sebe předkládám kandidaturu pana Di Castro na funkci prvního místo předsedy. Okay. Poproszę w takim razie teraz. A nyní prosím pan poslanec Giu. Pan poslanec Agniu, Pan poslanec Agniu. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád jménem skupiny EFTD eh, navrhl eh, doktorku Julie Moll jako první místo předsedkyně. Děkuji. Yes že v té chvíli já bych poprosil zgušených kandidátů. Já nyní prosím, aby eh, nominovaní kandidáti eh, se vyslovili, eh, zda tedy přijímají tuto kandidaturu. Pan poslanec Des. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Tady došlo ke chybě Tady je eh, místo pana Petira kolegyně eh, Birek nikoli eh, původně ohlášený kolega. Poproše o potvrzení. Dobře, nyní bych opravdu prosil o aby se kandidáti vyjádřili, zda přijímají nominaci nebo ne. Ano, určitě, pane předsedo. Děkujeme, pan... Děkujeme eh, panu Sanovi, paní Noy. Ano, přijímám kandidaturu. Państwa, máme dvou kandidátů. Zde tedy dva kandidáty a budeme eh, elektronicky hlasovat. Má někdo otázky na kandidáty? Ne. Takže můžeme přistoupit k elektronickému eh, hlasování. Eh, přidělíme barvy. Takže pan poslanec De Castro, zelený knoflík, a paní Moj, červený. A pan, eh, pan Kartě, má, má tady kartu, hlasovací kartu? Nemá. Oui, Cartier, Mr. Cartier wanted to speak. On, on, on. Pan, pan... Mr. Chairman, let's solve eh, Pane předsedo, eh, my můžeme hlasovat rukou, nemusíme hlasovat elektronicky. Just because has been accorded before with the number. Eh, v podstatě jsme to už dříve dohodli, ne? Moment, moment, do, do, nawyżej doli, doličíme, pana nevadí, tak my tedy eh, vás připočteme, ale ještě několik technických otázek. Eh, pane Nikosone, eh, naše pravidla žádají tajné hlasování, což je možné provést buď to elektronicky, nebo vházováním lístku do urny. Nemůžeme hlasovat zvednutím paže ale můžeme hlasovat tak, že knoflík jedné barvy přidělíme jednomu kandidátovi, druhému druhé eh, barvy tím. A pan McCarthy, mm, tady skutečně můžeme, ne, nemůžeme tady zachovat eh, eh, jak si tu důvěrnost. Hlasování. Oh, we vote? Okej, okay. proszę Państwa, głosujemy, bo zobaczymy, czy to by miało wpływ na wynik głosowania. Dobře, budeme hlasovat a uvidíme, zda hlas pana McCarthyho bude mít vliv na výsledek. Takže zahajuji hlasování a ještě jednou zopakuji. E, zeleným tlačítkem hlasujete pro pana de Castra, e, červeným knoflíkem hlas, hlasujete pro paní Moji. Ano, má halenku podobné barvy, takže se to bude dobře pamatovat. Myslím si, že to je taková šaškárna toto. Ano, asi máte pravdu. Takže takže e, není, není možno se zdržet hlasování nebo takto e, při tomto systému. Čili musí se hlasovat ano nebo ne. Zahajuji hlasování. Takže zelený nebo červený eh, knoflík podle toho, pro koho chcete hlasovat. No. One EPP, too many votes. Eh, přebývá nám jeden hlas za EPP. Teď už je to v pořádku. Zamykám hlasování. Končím hlasování. Pani, pan De Castro 33. E, takže pan De Castro získal 33 hlasů, paní moje 8 hlasů. Gratuluji i za... Blahopřeji a prosím pana de Castra, aby zaujal své eh, místa za předsednickým stolem. A nyní, dámy a pánové, budeme hlasovat o druhé místo předsedovi. Opět bude to podobné. Eh, prosím, aby jste oznámili nominace na druhého místo předsedu našeho výboru. Tak prosím, no, je čas na nominace. Pan na druhého viceprzewodniczącego. Nominace na druhého předsedu, místo předsedu. Pan Agniu? Thank you, chairman. Děkuji vám, pane předsedo. Jménem EFDD bych rád nominoval pana, paní doktorku Julianu Moy na pozici druhé místo předsedkyně. Děkuji. Dobře. E, dobře. A takže nominována je paní Moy, pan Nikoson, Děkuji. Já navrhuji pana Kuzměka eh, na druhého místo předsedu eh, výboru pro zemědělství nadcházející období. Nemáme více zgłoszeń? Takže více nominací nemáme. No, no, no. Okay, which color? Um, Mr. Tak přidělíme barvy. Mr. Kusmiuk green. Can we change the color, please, just to be democratic a little bit, please? Mohli bychom v zájmu demokracie změnit barvy tentokrát? The oh, accord you did before, the color. Okay. Pani, Pani, pani můj e, zielony zelený kolor. Dobře, takže pani moj e, dostane zelenou, zelený knoflík. E, takže paní poslankyně můj má zelený a pan poslanec Kužmiuk bude mít červený knoflík. A opakuji ještě jednou. Paní poslankyni Moj, eh, prosím, eh, zeleným knoflíkem volíte pana eh, Kužmika červeným. Zahajuji hlasování. Kužmik red, Moj e Přebývá nám jeden hlas za EPP.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 já bych vám chtěl jednu věc velice upřímně říci. Jak zamkne hlasování? Eh, prosím vás, probíhá hlasování. Teprve poté, co zavřu hlasování, můžete se hlásit do slovo. Nyní končím hlasování. Hlasování je zamknuté. Hlasování je tedy ukončeno. Paní moje získala 8 hlasů, pan Kužměk 32, Blahopřeji a prosím pana Kušmiuka, aby zaujal místo za předsednickým stolem. Přechodíme, gratuluje. Blahopřeji. A nyní přejdeme k volbě třetího místo předsedy. Prosím o nominace na funkci třetího místo předsedy. Za skupinu SND nominuji na místo předsedkyni paní Klaru Aguileru Garciu. Mr. Agnew. Prosím, nyní pan Agnew. Děkuji, pane předsedo. Jménem skupiny EFDD bych chtěl eh, nominovat paní doktorku Julie Moy eh, na post třetí místo předsedkyně. Děkuji. Bardzo děkuji. Děkuji vám. Eh, máme opět dva kandidáty, dvě kandidatury, dvě kandidátky. Více nominací není. Takže přidělíme barvy Eh, paní Aguilera zelený, paní Moj červený. Takže hm, opakuji ještě jednou, paní Aguilera, kdo hlasuje pro ní zeleným knoflíkem, kdo pro paní Moj červeným. Zahajuji hlasování. Czy możemy już skończyć? Tak, zamykam głosowanie. Eh, končím hlasování. Paní poslankyně Aguilera získala 28 hlasů, paní Moj 10. Eh, blahopřeji a eh, prosím paní poslankyně Aguileru, aby si přesedla za předsednický stůl. Bardzo gratulujeme. Za... Blahopřejeme, prosím. A můžeme přejít eh, k volbě čtvrtého místo předsedy našeho výboru. A prosím o vaše nominace na čtvrtého místo předsedu. Pan poslanec de Castro, prosím. Děkuji, pane předsedo. Za SND nominuji paní Jurika Dančila na čtvrtého místo předsedu. Pan Pan poslanec Egniu, prosím. E, ještě jednou, a to naposledy, paní doktorka moje. Děkuji vám. Bardzo děkujeme. Děkuji vám. E, takže opět e, prohodíme barvy. Paní Moj dostane zelený knoflík a paní Dančela červený. Více kandidátů nemáme, eh, takže uzavírám kandidátskou listinu. Opakuji ještě jednou. Zeleným knoflíkem eh, hlasujte pro paní Moj, červeným pro paní Dančovou. Závěr hlasování. že że všichni zagłosowali. Myslím, že hlasovali všichni. Končím hlasování. Máme povtůřený vynik. Paní po... Takže paní poslankyně Moj 10 hlasů, paní poslankyně Danžela 28, blahopřeje a prosím paní poslankyně, aby se přesunula eh, za předsednický stůl. Ano, my máme eh, tři socialisty a my nejsme zastoupeni. Eh, toto je nefér, toto je odporné, chce se mi zvracet. Toto není demokracie, toto je mafie. To není možné abychom tady měli tři zástupce stejné strany. Není to správně, eh, není to demokratické. Co je, jak jste se dohodli, co jste jim slíbili za ty pozice? To není fér, to není demokratické. Ano, a pak jste překvapení, že někteří chtějí opustit Evropu. To je nechutné. Eh, paní poslankyně, prosím, vemte v úvahu dvě řeči. Eh, za prvé, máte mikrofon, nemusíte křičet. A eh, takto pomalu, pomalu. Takto máme výsledek hlasování metodou DONT. Tak to bylo. Prosím, chce tady hovořit, eh, mluvte do mikrofonu. A kde je Dontova metoda? Já jsem ji neviděla. Máme tady tři eh, z jedné skupiny a nikdo z malých skupin. To není demokracie, to je tyranie. Země mafiánů. Um to jsou silná slova. That is so Hap. Oh, about we feel, oh, we are right, we are don't. Proszę pani, pani... I'm a body. Pani, pani poseł, Pani poseł, można wszystko... E, pani e, kolegyně, e, můžete samozřejmě vyjádřit ano, do je tyranie. To není demokracie. Jsou tady strany, které nejsou zastoupeny a pak jste, jsou tři lidé ze stejné strany. To je tyranie, to není demokracie. Kde je tady Dontova metoda? To je směšné. Pan předseda, eh, děkuji vám. Eh, další řečník? Yeah, I love the freedom of expression. Eh, ano, mně se skutečně líbí svoboda eh, projevu, ta, e, opravdu se mi to líbí. Já jenom bych chtěla připomenout, že vaše hnutí mohlo být součástí tohoto dílu, protože byste se vlastně snažili dostat ne, teď mám slovo já, vy jste hovořila. Jenom bych chtěl... Eh, promiňte, paní poslankyně, říká pan předseda. Eh, vy jste své řekla a nyní má slovo pan poslanec Roden. Takže prosím, respektujte jeho právo eh, říci, využít svého hlasu. Promiňte, eh, prosím, pane poslanče. Ano, my eh, víme, že jsme vás zvolili, ale eh, vy se součást, snažíte se být jak si součástí toho dílu nejdříve se zelenými, pak s námi, můžete křičet, jak hlasitě chcete, ale v podstatě ukazujete prstem sama na sebe. Děkuji pan Flanagan. Děkuji pan poslanec Flanagan. Um, the last MEP Ten eh, poslední eh, poslanec, který tady mluvil, eh, řekl slovo dohoda, deal. Já vám pomohu, já jsem rodilý mluvčí angličtiny, je to kartel. Říkejte tomu mafie nebo jak chcete, ale je to kartel. Ve dvou případech jsem já šel do vězení, když jsem se snažil bojovat za to, za co bojuji a nakonec jsem skončil tady, ale dnes si připadám, že by mi bylo lépe v té zatracené celé, protože tady není vůbec žádná svoboda, nejsme vůbec zastoupeni eh, jedna frakce eh, dostala nejen eh, dva kousky koláče, dokonce ta prasata chtěli tři. Že, myslím, že je posouvajme se zadal. Eh, myslím, že bychom eh, neměli eh, jít až tak daleko. Toto není jazyk demokratické debaty, to je prostě právo. Paní poslankyně moji překřičela pana předsedu. Co jsme dostali na místo toho? Tady je půl miliardy občanů, kteří nejsou dostatečně zastoupeni těmi malými stranami. Proč tam musí být tři lidé ze stejné strany? Dobře, už... Styďte se. Styďte se. Paní głos bez udělení głosu. Paní poslankyně, nedostala jste hlas. Vy jste eh, si to všechno domluvili, protože tam jsou prostě tři lidé ze stejné strany. Tři lidi ze stejné strany. Můžete mi to vysvětlit? Než se urazíte. Můžete mi to vysvětlit? Není obraže po pierwsze na e, Co tam bylo za dohody, aby vás zase zvolili předsedou? Jaký byl vynik hlasování? E, za druhé, toto je e, výsledek hlasování. Ano, vy jste si to předtím dohodli pomocí nějakých čísel a teď tam sedí tři lidé z jedné strany a to prostě není demokracie, to je cirkus, vy jste klauni. Pani, pani posel. Pani posel. Eh, Můžete mi to vysvětlit, ty tři lidi ze stejné strany? Pani posel. Pani poslankyně, e, nemáte argumentu, argumenty na to, a nedal jsem vám hlas, nemáte argumenty na to, ani důvody na to, abyste tady někoho urážela. Vy byste mi měl vysvětlit, jak je možné, že se tam ocitli tři lidé ze stejné strany, socialisté. Jak je to možné? Kde je zde demokracie v Evropě, v Evropském parlamentu? Kde je zde ta Dontová metoda? Paní odpovídá. Eh, ještě jednou eh, vám odpovídám. Eh, účastnila jste se hlasování a výsledky jsou známé. Nemůžeme změnit výsledek volby. Dámy a pánové, v této chvíli ukončuji diskuzi. Volby proběhly, máme zvolené předsednictvo výboru. Děkuji všem za účast ve výboru. Blahopřeji těm, kdo byli zvoleni. V 10 hodin k nám přijde pan minister z brazilské vlády. Já ještě vyhovím formalitám. Návrh přijetí pořadu? Ne, tam můžu až poté. Takže přestávka do desáté hodiny. Děkuji vám.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 Proszę Państwa, powoli będziemy... Dámy a pánové, pomalu je čas, abychom začali. Eh, říkám pomalu, poněvadž eh, než eh, uvítáme našeho zácného hosta, budeme se věnovat ještě formalitám souvisejícím s pořadem našeho jednání. Takže teď musíme schválit program našeho dvoudenního zasedání. Nevidím, že by někdo měl připomínky, takže považuji eh, tento pořad jednání za přijetý. Eh, sdělení eh, jsme vysíláni online a máme zasedání do 18.30 a v 18, na 18.30 máme eh, pozvání eh, mladých rolníků eh, Seja na párty. Je to vlastně takto každoročně. Eh, hlasování máme eh, v jazycích kromě estonštiny, malštiny, slovenštiny a galštiny. Eh, pokud se týče zápisu z předchozí zasedání, to je dvakrát v listopadu, jedno v prosinci, tak budou schváleny. A nyní přecházíme do výměn, k výměně názoru s panem Blairem Magem, který je brazilským ministrem zemědělství pro zemědělství hospodářská zvířata a dodávky potravin. Chtěl bych eh, s velkým uspokojením přivítat eh, pana ministra na našem zasedání chtěl bych eh, vám přiblížit osobu pana ministra. Eh, má vystudované zemědělství, eh, v politických funkcích je dlouhá léta. Náš sekretariát vám dal k dispozici <clears throat> dokumenty o zemědělství v Brazílii a také o stavu vyjednávání s Mercosurem. Já bych nyní e, požádal pana ministra o vystoupení. E, prosíme, aby e, se snažil vejít do deseti minut, poté dostanou slovo koordinátoři. Dále vítám představitele výboru INTA, a delegace pro vztahy s Mercosurem. Takže myslím, že to je všechno, co se týče organizační záležitosti. Ještě jednou vítám pana ministra a dávám mu hlas. Děkuji mnohokrát. Je mi velkou ctí být hostem zemědělského výboru zde v Evropském parlamentu. Přeji všem hezké dopoledne. Je mi velkým potěšením zde být a promlouvat před vaším výborem. Přivážím vám srdečné pozdravy a poselství přátelství z brazilského parlamentu. Je vidět, že pokud existuje snaha, jsme schopni spolupracovat a dosahovat míromilovných cílů integrace. Je mi velkou ctí, ve vašem velectěném parlamentu předsedat. I já jsem parlamentář, jako vy, vím, jak důležitá je demokratická debata za účelem dalšího budování naší společnosti. Předtím, než jsem se stal poslancem, jsem byl zemědělec, jako můj otec, jako můj dědeček, kteří přišli z Evropy a kteří se naučili práci na polích a poznali vztah člověka k přírodě. Samozřejmě naše planeta není, tak říkají bezedná. Já bych rád, aby i mé děti a vnoučata mohly být zemědělci. Do budoucna budeme mít zemědělství pouze tehdy, pokud budeme prosazovat politiku udržitelnosti. Budeme-li eh, spolupracovat, a to teď hned. Rád bych mluvil o tom, co jsme zavedli v Brazílii. Nezapomínejte přitom, prosím, na to, že před několika staletími do Brazílie přišli Evropané a byli to právě oni, kdo jako první obdělával půdu u nás zjistili, že Brazílie má velký potenciál, který je ale možné naplnit pouze pokud Brazílie rozpracuje vědecko-technologický sektor a bude mít náležitou politiku na ochranu půdy a klimatu. Je potřeba využívat zdroje, které máme, ale zároveň je musíme chránit. A tedy prosazujeme udržitelné zemědělství v eh, tropických oblastech. Lidé budují budoucnost. A my na eh, této frontě musíme děkovat Evropě. Poslali jste nám miliony migrantů všech možných národností. A mnoho těchto lidí, jako mý předkové například, chtěli pro Brazílii pracovat. A způsobili tak v Brazílii doslova o dopísmené revoluci. Začali na jihu Brazílie a pak šli na sever. A my bychom měli dále stavět na jejich odkazu a pracovat na budování lepší budoucnosti. A v rámci tohoto přístupu je Brazílie dnes tím, čím je. Máme obrovský sektor skotu, nějakých 3,5 milionu tun eh, cukrové třtiny, 600 milionů tun A e, to je obrovský objem zemědělské produkce. S tím mi dovolte velice rychle e, proběhnout e, snímky, které jsem si pro vás na prezentaci připravil. Jak je na tom Brazílie ve smyslu světové produkce, jak vidíte? Jsme skutečně veliký producent cukru, kávy a pomerančového džusu, hovězího a kuřecího masa. A vyvážíme eh, spoustu těchto produktů přičemž eh, domácí spotřeba versus export je zobrazena na tomto snímku. Takže například eh, u pomerančového džusu 95% veškeré produkce je na vývoz. Samozřejmě pomerančový džus také pijeme, Nicméně, jak vidíte, hlavní podíl v této oblasti je vývozní. A u jiných produktů je to podobné, například 76% versus 24% u kávy, u cukru. Cukr je také veliký vývozní artikl a tak dál. Kuřecí maso, kukuřice, tam to je velmi podobné. Takže to je naše pozice na světových trzích. Co se týče zemí, se kterými obchodujeme, tak v EU eh, do EU dovážíme nějakých 9 eh, veškerých našich exportů. Eh, a nějakých 7% našich exportů jsou právě zemědělské produkty. A na to musí Brazílie navázat. Rád bych eh, vám také řekl pár slov eh, ohledně využívání půdy. Jak víte, Brazílie je kontinentální země a máme několik různých klimatických zón. Tady to zelené, těch 61%, to je podíl brazilské půdy, která je nějakým způsobem chráněna. Uh máme různé plodiny, které zemědělci musí pěstovat za účelem jaksi zachování půdy. 17% jsou různá chráněná území, 13% území Brazílie, je pak eh, vlastně oblastí původních kmenů, Eh, na určitých místech na jihu Brazílie dochází k, tak trošku ke střetům mezi původním obyvatelstvem a eh, Brazilci v tom smyslu, že eh, tam je velká zemědělská produkce, ale dochází tam ke snahám rozšiřovat území původních kmenů. Je to tedy vlastně konflikt původního obyvatelstva a potomků imigrantů z Evropy, aby se tak řeklo. Brazílie se snaží původní obyvatele chránit, ale snaží se také chránit zemědělskou půdu. Je to trošku takový střed zájmu, který v Brazílii existuje v tom daném regionu už stovky let. A pak napříč Brazílií máme e, takové jaksi jednotky ochráněného území, což je tedy dohromady těch 61%. To teď bude ještě rozšířeno, protože na základě pařížské a marakéšské a dalších dohod Brazílie eh, učinila určité závazky v tom smyslu, že bude mít více než 2 miliony hektarů eh, lesních ploch a zemědělských ploch, které budou takzvaně rekuperovány, to znamená, eh, bude na nich obnoven původní porost a do toho spadá nějakých 15 milionů akrů zemědělských, zejména pastvin, zemědělských ploch a pastvin, eh, s kterými bude potřeba něco udělat. 19% celého území Brazílie to jsou právě pastviny. A tady se objevuje jedna velice zajímavá věc. Eh, za účelem zemědělské produkce Brazílie využívá pouze 8% svého území což je velice důležité. Právě proto, že máme tak obrovský podíl území, které je chráněné, takže zemědělci mají jenom 8% veškeré půdy. Tady na tom snímku vidíte vývoj, vývoj v Brazílii za posledních několik let. Souvisí to se, se změnami v technologiích, biotechnologie, modernější stroje a tak dále. Takže tady to je vše, co se dělo v Brazílii za posledních eh, konkrétně 38 let eh, na poli zemědělství. A vše v jednom snímku. Vidíte tam ty čtyři tuny eh, zemědělské produkce na hektar, to se postupně navyšovalo a ty změny jsou velice, velice velké. Je to patrné například v oblasti, v oblasti eh, obilovin. No, takže to je vývoj, který bude pokračovat, ale eh, teď se soustředíme také na nové oblasti zemědělské produkce, které zastupují velkou část tohoto podílu. Těch 8%, jenom pro srovnání, těch 8% plochy je pětkrát Německo. Jenom abyste si udělali představu. A díky novým technologiím může Brazílie dosáhnout obrovských úspěchů. Nejde pouze o e, pěstování zemědělských plodin, postupujeme také v oblasti chovu dobytka. A to je na tomto snímku. Vidíte tam nějakých 200 milionů hektarů, které se užívají zejména za účelem chovu skotu. Ta červená křivka zde na grafu ukazuje, že naše produkce eh, hovězího masa se skokově zvýšila. A vlastně zároveň snižujeme plochu, která je využívána. Takže máme vyšší produkci skotu, ale i více dostupné plochy pro třeba pěstování zemědělských plodin. Tak a e, tady to je e, nápad, který se v Brazílii teď hodně e, rozšiřuje, to znamená integrovaný chov dobytka v zalesněných plochách. My se snažíme o tři různé věci na stejné půdě, vlastně tři aktivity, což je velice výhodné pro životní prostředí. Tady na tom snímku vidíte pole kde se tady pěstují zemědělské plodiny, to je zcela evidentní, že? A po jejich sklizení nasazujeme hned jiné plodiny. Jen jsem vám chtěl ukázat, jak kvalitní u nás je půda. To na těchto snímcích je dobře patrné. A je to svým způsobem takový brazilský unikát. Souvisí to s tím, jak jsou plodiny do půdy zakořeněné. My vlastně nepoužíváme skoro žádná dusíková hnojiva. A e, to znamená, že vlastně do té podkladné půdy neunikají žádné škodliviny nebo nic, co tam nemá být. Eh, tady na tomto poli vidíte, jak to všechno funguje v praxi. Tady to je pole se sojou hned po sklizni. A příští 3-4 měsíce se to samé pole bude využívat jako pastvina, dokud se nezasadí příští plodina. Takže to je ta myšlenka integrace plodin, chovu a lesů na stejné půdě. A aktuálně zkoumáme možnosti, jak zavést nízkouhlíkovou produkci, respektive bezuhlíkovou produkci. E, tady na tomto snímku vidíte naše zaměření na ochranu životního prostředí. Já bych vám chtěl zkrátka ukázat, jak Brazílie vypadá a jak naše území chráníme, tedy jak lesní plochy, tak e, vodní zdroje. Samozřejmě mezi těmito všemi aspekty, mezi florou, faunou a tak dále, panuje harmonie. A teď mám ještě několik snímků, e, tady třeba z Mato Grosso, abyste viděli, jak vypadá ráz krajiny. E, tady vidíte jak eh, u nás probíhá podle federálních zákonů jaksi rozložení zemědělských ploch, do toho jsou zapojeni všichni zemědělci. Podíváme-li se na, teď na dodávky energie v Brazílii, tak eh, tady vidíme, že ehm, naše síť je poměrně nová. Nějakých 9,4 energie z Brazílie je recyklovaná energie což je vysoko nad, vše, eh, nad celosvětovým průměrem. My se chceme dostat až eh, na 40 eh, tedy obnovitelných zdrojů energie a zejména energie z vodních elektráren. My se na tyto druhy energie zaměřujeme, zaměřujeme se také na větrnou energii. Víme, že to je rozšířené v Evropě. No a na závěr mám několik fotografií zrovna z minulého týdne. Jak jsem řekl, kromě toho, že jsem ministr a parlamentář, jsem také zemědělec. Takže e, mně se i dál líbí pracovat na polích. E, děkuji vám za pozornost. Rád bych vás všechny pozval do Brazílie na návštěvu. Yeah. ministře. Pane ministře, čím byste nás tam, jaké úkoly byste nám tam na poli eh, zadal? Eh, máme zde mnoho zemědělců, takže myslím, že eh, náš, většina našich členů má příslušnou kvalifikaci. Abych tedy navázal na závěr vaší prezentace. Děkujeme vám za informace. Ta prezentace na nás udělala dojem. Myslím, že jeden ze závěrů by mohlo být to, že potenciál je tak obrovský, že na jedné straně se svět může cítit bezpečí, protože nehrozí hlad, na druhé straně máte obrovské exportní možnosti, což svět i Evropa cítí. Takže nyní bychom dali slovo našim členům, našim poslancům. Vzniká nám seznam řečníků a jako první pan Dante z Francie. Merci, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Já zde eh, nahrazuji kolegu eh, Alverdese a hovořím tedy za EPP. My nesnad obdivujeme, ale velice respektujeme brazilské zemědělství. Víme, jakého pokroku jste v uplynulých letech dosáhli. A víme, že bohatství vaší země závisí na vaší exportní síle. A proto samozřejmě máte zájem o určitá obchodní jednání, především obchodní jednání s Evropou. My jsme zásadně otevřeni těm diskusím, protože víme, že spolu s dalšími zeměmi Mercosuru jste jednou ze zemí, která je otevřena dovozu našich průmyslových produktů. Pro nás, Evropany, je ale důležitá jedna otázka, kterou nám kladou naši občané a my, členové parlamentu, jsme na ní velice citliví. Je to otázka produkčních podmínek a standardů. My samozřejmě můžeme poměrně rychle dospět k dohodě, k vyvážené dohodě o tarifech. Myslím si ale, že jádro té debaty už eh, není zde. Je to o něčem jiném. Je to o podmínkách, ve kterých vyrábíme, ať jde o živočišnou výrobu, rostlinnou výrobu. Víte například, že některé evropské země mají více než výhrady k produkci na základě geneticky modifikovaných plodin. A pokud komise dospěje k obchodní dohodě s Brazílií, tak my potom to budeme schvalovat. Budeme moci říci ano či ne k takové smlouvě. A právě ty podmínky výroby a sledovatelnost, to jsou věci, u kterých potřebujeme z vaší strany určité záruky. Jak tedy rozlišujete produkci, která je určena na váš vnitřní trh, od produkce, která bude určena na export do Evropy? Jak to budete moci rozlišovat? A jak, eh, jaké záruky nám zde můžete poskytnout? To je tedy můj dotaz a již předem vám děkuji za odpověď. Ním zapovím kolejného. Než oznámím eh, jméno dalšího řečníka, chtěl bych přivítat všechny účastníky. Mám zde mnoho hostů z různých institucí, mimo jiné také eh, výbor pana Deka Clarka a srdečně je vítám na našem zajímavém zasedání. A nyní má slovo pan poslanec Andrew. Oui, merci. Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěl přivítat pana ministra a poděkovat vám, pane ministře, za vaši přítomnost. Mohu se připojit k tomu, co již dříve řekl pan Danten. Vy jste hovořil eh, především o vašem, vašich průmyslových zemědělských odvětvích, eh, jejichž produkty jdou na export. Ale než se vrátíme k té dohodě, na které pracujeme a které pan Dantén již hovořil, tedy dohodě s Mercosurem, rád bych vám eh, položil jednu přesnější otázku, tedy komu prospívá váš model zemědělské politiky. Je to jaksi i ku prospěchu chudých lidí a malých a středních eh, zemědělců, vy jste uh, hovořil o tom, že eh, často byli ksi, eh, vyháněni ze svých pozemků a chci se také zeptat, jak vaše politika ovlivňuje potravinovou bezpečnost pro Brazilce. Zde bych také požádal o určité upřesnění, protože my vidíme, že velké části brazilského obyvatelstva dosud trpí chudobou a potraviny jim chybí. Jak eh, tedy se to snažil řešit bývalý eh, prezident Lula. Hovořil jste také o udržitelnosti nebo eh, trvanlivosti vašeho zemědělství. Víme, že ten termín udržitelnost a otázky ekologické a sociální výkonnosti jsou úzce svázány se stránkou ekonomickou. A já se chci zeptat, jak ten aspekt udržitelnosti vašeho zemědělství bere v úvahu aspekty sociální. Pokud jde o ty obchodní dohody, mohu se připojit k dotazu pana Danténa v tom, co říkal o těch eh, celních, tarifních eh, věcech, ale potom jsou zde také ještě různé mimo tarifní překážky, například jde o zeměpisná označení a potom samozřejmě také o problematiku sanitární a fitosanitární. Tam bych také byl rád, kdybyste nám k tomu mohl říci něco více. Pan poslí. Děkuji vám, pan poslanec Nikolson. Uh, Taky velmi. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za velice zajímavý přehled eh, situace v dnešní Brazílii. Já jsem možná jedním eh, z mála členů nebo eh, možná jeden z mála poslanců, který navštívil Brazílii. Já jsem ji navštívil před několika lety a po té návštěvě jsme zjistili, že nemáte stejné standardy jako v Evropské unii v celé řadě oblastí. My jsme potom tedy eh, museli zakázat eh, dovoz brazilského hovězího do Evropské unie. Ale jinak ta návštěva byla velice zajímavá, bylo to poměrně konfrontační, ale velice zajímavé, protože i tehdy ta situace byla velmi neklidná. Chci se zeptat, jak eh, postupujete v celé eh, řadě těch oblastí, kde v té době byly zjištěny nedostatky, kde se zjistilo, že ty evropské standardy nejsou plněny. My jsme navštívili celou řadu eh, statků a farem. Byly to výborné farmy. Já jsem byl, eh, velký dojem na mě učinila například kvalita půdy, protože my v Evropě máme problémy protože eh, ne všude v Evropě je to tak, že tam zasadíte semínka a za týden už eh, vám to eh, vyroste. A já jsem v Brazílii viděl, jak to tam vlastně rostlo mě přímo před očima, třeba tráva nebo jiné plodiny. Takže vaše země je skutečně nádherná. Ale také mne překvapilo, že tehdy v Brazílii byl velký problém s odlesňováním, s deforestací. Docházelo tam k velké eh, redukci, snižování eh, pokryvu stromů a lidé vlastně zcela nelegálně byli eh, si vyháněni z té půdy. A možná ještě takovou jednu věc na závěr pokud mohu s vaším svolením, pane předsedo, se zeptat pana ministra. Za uplynulých 12 měsíců se ve světě stala celá řada převratných událostí. Já pocházím ze severního Irska, to znamená ze Spojeného království, které se rozhodlo Evropskou unii opustit. A také asi jste si všiml, že máme nyní v Americe prezidenta Trumpa, a chci se zeptat, zda jste vedli nějaké diskuse se zástupci vlády Spojeného království. Možná jste třeba již eh, o něčem jednali, učinili jste nějaké dohody a také samozřejmě eh, jak je to eh, s, s vaším jednáním s Amerikou. Chci se ale především zeptat, zda jste měli nějaké kontakty, pokud jde o nějaké obchodní dohody se zástupci britské vlády. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Děkuji vám. Nevím, zda pan eh, minister bude mít zájem odpovědět na úplně všechny otázky. Eh, paní poslankyně Milé. Pane předsedo, děkuji vám. A pane ministře, Děkuji vám také za informace a za debatu. Brazílie je důležitým obchodním partnerem pro Německo a také pro Evropu. A nám velice záleží na obchodních smlouvách. Z hlediska německých rolníků eh, s obavami sledujeme masný sektor, zde je pro nás situace výrazně nepříznivější. Vy máte výhodné klima, máte zemědělské výhody a to znamená, že naši, naše rodinné podniky nejsou schopny vám konkurovat. V Německu se Neustále že v Brazílii pokračuje kácení deštných pralesů a rozšiřování eh, pěstování soje na jejich úkor. A eh, vy také víte, že my si přejeme zboží, které není geneticky eh, upravené a teď jsme se dozvěděli, že z Brazílie se k nám dovážejí geneticky pozměněné sojové eh, boby. Eh, to je pro vás možná okrajová záležitost, ale my potřebujeme sojové boby na evropském trhu, musíme je tedy nakupovat. A samozřejmě je zde celosvětový trend, kterého jsme si vědomi, a víme, že tedy eh, můžete sojové boby eh, prodávat kdekoliv v Číně a tak dále a přesto zůstáváme vaším partnerem my. Takže eh, myslím, že je tedy dobré, kdybyste také nám, že, že nás obsluhujete v tomto, v tomto okrajovém trhu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla zeptat eh, na dvě věci pana ministra. Především tedy agrární reforma, o té jste neřekl vůbec nic. A za druhé, máme obavy, já osobně a moje skupina, že represe eh, proti hnutí bezzemků se stupňují, eh, dochází pro následování lidí z tohoto hnutí a je to něco, co nám působí velké obavy. Pan poslanec Hausling. Děkuji vám, pane ministře, děkuji vám, že jste mezi nás přišel. Eh, eh, já jsem také zemědělec, mě by zajímalo, jakou, na jaké ploše hospodaříte. Jste drobný rolník, já myslím, že spíš ne. Samozřejmě že my si můžeme navzájem ukázovat krásné obrázky krajiny, ale my musíme také hovořit zcela vážně o problémech. Eh, já bych rád hovořil o konkrétních problémech s vámi. Eh, vy máte v Brazílii nové, novou vládu, eh, přičemž podpora malých zemědělců je zde poněkud utlumena. Vy se soustředíte spíše na průmyslové zemědělství. Je to pro vás obraz budoucnosti? Eh, je to v podstatě model exportního hospodářství, ke kterému směřujete? A jak už bylo řečeno, nám eh, v Evropě eh, působí určité vrázky to, že se obrací trendy a to také za vaší nové vlády. Máme tady 8 tisíc čtverečních kilometrů pralesa, který chcete, eh, který chcete vykácet. Jsou zde také eh, nelegální čižaři, čili jaká opatření chystáte proti ním. No a samozřejmě pak tady máme eh, klimatické obavy, čili mělo by tam být něco jaksi pro kompenzaci. Kolegyně hovořila také o genetických rostlinách. Eh, je to tedy budoucnost pro vaše zemědělství, eh, co tedy různá ty, ty, ty rezistence. Eh, nevím, chcete to chcete ještě garantovat také běžné zemědělství, nebo jdete jenom to geneticky upravenou cestou. Dále dohoda s Mercosurem, o tom se hovoří už dlouho. Eh, globálně eh, dochází k posunům, zejména tedy eh, ve svobodném obchodu, ale vidíte nějaké šance pro Mercosur dohodu? A když ano, tak jde. Pan Agnew? No, my tady hovoříme o Brazílii a to slovo je postrachem pro každého britského farmáře. Není to překvapení je zde vidět obrovská plocha potenciální eh, zemědělské půdy, skvělé podnebí, eh, dvě sklizně ročně a eh, naši farmáři tedy nemohou používat moderní techniky. Tam se mohou, u vás se mohou používat pesticidy a léčiva, která jsou na zakázaná. Dokonce očkujete dobytek proti eh, kulhavce a slintavce, což u nás není možné, eh, máte niž levnější pracovní sílu. Čili jediná eh, ochrana proti této přetvářce, jaká tady existuje na spotřebitelském trhu, je v supermarketech, kteří by se proti tomu měli stavět. Protože jinak eh, Brazílie je schopná zcela vymazat z mapy britské zemědělství. A to by vám samozřejmě dalo obrovskou politickou sílu, poněvadž eh, vy eh, byste mohli zastavit export k nám, možná v souvislosti s podporou pro Argentinu, v souvislosti s Falklandskými ostrovy No a e, samozřejmě e, také teroristé velice rychle zjistí, že e, Brazílie živí 70 milionů Britů pomocí lodí a klidně se tedy pustí do těch lodí. Čili my v Británii eh, určitou potravinovou bezpečnost eh, vnímáme jako nezbytnou a s těmi exporty z Brazílie, závislosti na Brazílii, to vnímáme jako velký problém. Vyjątkovo dużo tych obaw. Eh, tady opravdu pan Agniu tady zho, řekl tolik, tolik různých obav. To je mimořádně velké množství. No. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Evropská unie je druhým zákazníkem Brazílie, pokud jde o zemědělské produkty a Francie je třetím importérem soji z Brazílie. Brazílie je prvním exportérem soji v tom odvětví, které vedete, což samozřejmě ale má negativní dopady na využívání půdy. Myslím si, že vaše eh, slyšení zde je dnes velice důležité, protože ve vašem zemědělství eh, jsou eh, poměrně příznivé kroky, kterými podporujete například malé exportéry a rodinné podniky. To považuji za příkladné a my takovéto, takováto opatření podporujeme i v rámci naší zemědělské politiky, ale bohužel tedy ne vždy úspěšně protože zde máme politiku eh, volného obchodu. Myslím si, že klíčovou otázkou je dohoda mezi Evropskou unii a Mercosurem, o které se vyjednává. Já jsem byl členem delegace Evropské unie do Brazílie a hovořil jsem před několika měsíci o těchto otázkách s vaším velvyslancem. Brazílie je druhým největším exportérem hovězího masa na světě a exportuje ve velké míře také kuřecí maso. Eh, pokud jde o vztahy brazilského realu a eura, to vede k tomu, že vaše produkty jsou velice konkurenceschopné pokud jde o vývoz do eurozóny a zemědělci ve Francii nebo v Polsku se poměrně eh, hodně eh, obávají produkce od vás, protože například spotřeba červeného masa ve Francii se prudce eh, propadla o 25 Je zde tedy otázka, co budeme vlastně jíst, zda tedy budeme jíst produkty z Brazílie nebo z Argentiny. Děkuji, paní poslankyně Děkuji, paní poslankyně Delaje. Merci, monsieur. Děkuji, pane předsedo. Vítám vás, pane ministře. V jednání mezi Mercosurem a Evropskou unii je zcela jasné, že Mercosur do těch jednání vstupuje s kompetitivní, s vý, konkurenční výhodou, pokud jde o zemědělství, protože Brazílie produkuje mnohem eh, větší objemy a mnohem levněji než celá eh, řada eh, zemí v Evropě. Týká se to především produkce soji a hovězího. Vaše modely produkce se ale radikálně liší od těch našich a to bude třeba při těch obchodních jednáních zohlednit. Komise bude muset osvědčit své schopnosti při obraně evropských zájmů a bude muset dbát na plnění veškerých podmínek a na to, aby zemědělství v těch jednáních nebylo takovou snadno upravitelnou proměnou. Prostě brazilské produkty budou muset dodržovat evropské normy. A pokud eh, hovoříme o tom označování kvality potravin, pane ministře, eh, co myslíte si, nebo jak se stavíte k tomu, že byste eh, přijali evropská chráněná zeměpisná označení? paní poslankyně Hans Garcia. Děkuji mnohokrát. Já bych chtěla poděkovat panu ministrovi za to, že dnes dopoledne mezi nás přišel a eh, eh, poblahopřát k těm milionům tun produktů. To jsou skutečně infarktové číselné údaje naše členské státy si něco takového vůbec nedovedou představit. Já bych vám chtěla poblahopřát, protože OECD a FAO říkají, že do, do roku 2024 bude Brazílie prvním eh, vývozcem zemědělských plodin ve světě a mnohé země, jako například eh, Španělsko, eh, budou tedy se také snažit vyvážet zemědělské produkty a my se s velkým obdivem díváme na ta čísla, která jste zmiňoval. Nicméně vaše země utrpěla i určitými restrikcemi ze strany Evropské komise, a to z důvodu určitých problémů v oblasti fitosanitární. Mám eh, na mysli eh, určité eh, choroby rostlin, a chci se zeptat, eh, jakým způsobem se řeší, aby se tyto choroby nedostaly do Evropy, případně v jakém časovém harmonogramu chcete eh, zajistit, aby takovéto nákazy se do Evropy nedostaly. My jsme v minulosti měli poměrně eh, závažné problémy v té fitosanitární oblasti s některými plodinami a je pro nás velice důležité, aby země, které, do nás, které k nám dovážejí zemědělské produkty, na to skutečně dbaly. Například zde byl ten problém s háďátkem borovicovým, také bylo eh, ohroženo, eh, byly ohroženy eh, sady olivovníků a tak dále. Takže vítám vás zde a těším se na vaši odpověď. Dank u wel, voorzitter. Op de eerste plaats wil ik Paní Schreier, děkuji pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu ministru eh, za to, že mezi nás přišel. Vy jste pišný na Brazílii, já jsem pišná na Evropu, ale jsem rozhodně pišná na Nizozemsko. Mám na vás jednu kritickou otázku eh, v této souvislosti. Pokud jde o vývozy, je Brazílie největším vývozcem hovězího masa a jiných produktů. Nicméně už nějakých 20 let vyvážíte maso do Evropy, ale neakceptujete žádné dovozy z Evropy, například z Holandska. Eh, a dochází také k cíleným inspekcím chovatelů skotu, eh, přičemž my v Evropě nic takového vůči Brazilcům neuplatňujeme. Samozřejmě věříme brazilským úřadům. Ovšem ten eh, zvláštní přístup eh, brazilských dovozců na evropský trh bude předmětem nějakých rozhovorů, pakliže v Brazílii budete dělat něco podobného. Takže zapracujete na tomto, prosím. Já jsem připravena s vámi na té věci spolupracovat, ale samozřejmě nemůže to být eh, jednosměrná ulice, aby se tak řeklo. Já jsem z Nizozemska ale zajímalo by mě, eh, kolik vy sám obhospodařujete hektarů? Dorfman. Pan poslanec Dorfman. Děkuji, pane ministře, eh, že jste zavítal mezi nás. Vaše přednáška byla velmi zajímavá. Eh, my zažíváme nástup nové Eh, obchodní politiky eh, ze strany Spojených států. Eh, Spojené státy možná chtějí podle včerejších zpráv blokovat dovoz argentinských citronů k další omezení mm, obchodu mm, bude pravděpodobně docházet v příštích týdnech a měsících. Vy toho na prodej máte samozřejmě hodně, takže Eh, je tedy možné, že budete chtít eh, zvyšovat vývoz do Evropy? Další věc je, eh, tady bych navázal na paní kolegyni Šajběrek. Vy jste velký exportér a my v Evropě potřebujeme vaše produkty, zejména tedy, řekněme, rostlinné, bílkoviny a podobně ale ten obchod nemůže být eh, jednosměrnou ulicí. Eh, také u vás žijí, žije 280 milionů spotřebitelů, kteří eh, by mohli být výbornými oběrateli evropských produktů. Čili určitě bychom nechtěli exportovat množství, řekněme, obilí nebo nebo eh, hovězího exportovat, ale spíše zpracované produkty jako jsou eh, síry a eh, masné produkty. Mě by zajímalo, jestli se vaše vláda mm, bude zabývat nebo zabývá se také tím, jako, jak odstranit překážky dovozu na vaší straně. Děkuji paní poslankyně Aguilera. Děkuji, pane předsedající Vítám vás, pane ministře. Celá řada já jsem tedy vedle eh, toho, že jsem eh, členkou výboru Agri, tak eh, členkou delegace pro Mercosur a toho schromáždění, parlamentního schromáždění. A Samozřejmě je třeba si eh, přiznat, že Brazílie je naším velkým konkurentem a má velice odlišný model od zemědělského modelu evropského. Někteří z kolegů zde hovořili o fitosanitárních otázkách. My samozřejmě o tomto dobře víme a já se na vás obracím eh, s žádostí o reakci na ty fytosanitární problémy, především pokud jde o citrusy, ale také jinde. Pro nás je velice důležité dodržovat naše velice přísné normy a chci se zeptat, jaká opatření přijmete, abyste zabránili tomu, že ty nákazy budou kvůli dovozu eh, rozšířeny v Evropě. Pro nás eh, je také velice důležité zabývat se eh, například eh, problematikou cen cukru. V Brazílii se hojně využívá cukrová třtina, také se používá k výrobě etanolu a proto je tam cukr jaksi mnohem dražší. A potom ještě vy jste hovořil o té eh, části eh, plochy Brazílie, která je využívána pro zemědělskou produkci, ale chtěla bych se zeptat, jaká část půdy se věnuje jaksi eh, pěstování a jaká chovu. Myslíme si, že i zde ten industriální model je zcela odlišný od Evropy. My samozřejmě proti tomu nic nemáme, ale je to velice odlišné. Takže jak u průměrného hospodáře s nějakým průměrným eh, statkem, jaká část připadne na ty jednotlivé aktivity, především tedy chov a pěstování nějakých plodin. Pan Flanagan? Děkuji. Bylo velice zajímavé vás poslouchat, pane ministře, podobně jako mnoho dalších europoslanců. Pokud má kdokoliv tady zájem o zemědělství, tak vám asi trošku závidí. Takže hodně štěstí. Nicméně myslím si, že přicházíte sem právě včas vzhledem k Brexitu a jeho dopadům. Tedy ty dopady budou závislé na tom, jak to Michel Barnier a spol všechno zvládnou, ale zdá se, že v podstatě eh, to má být taková pomsta na Spojeném království. A vzhledem k tomu, že v Irské republice, eh, odkud já jsem, 70 našich eh, celkových dovoz, dovozů jdou do Spojeného království a 70 vývozu eh, eh, hovězího masa z Irska jde také do Velké Británie. Musím opakovat otázku kolegy ze Severního Irska. Jaké máte plány, nebo co se zatím stalo s ohledem na nějakou obchodní dohodu s Velkou Británií? Samozřejmě oficiálně se nemůže stát nic, dokud nedojde k uplatnění článku 50, ale v eh, mnohých těchto případech, a je to chytré, lidé spolu mluví ještě předtím, takže já se chci zeptat, jestli už ty rozhovory začaly a pokud ano, co přesně plánujete? Plánujete nějakou obchodní dohodu? Protože pan Agnew poukázal na to, a nejde to popřít, že britské zemědělství bude naprosto zlikvidováno pokud dojde k situaci, kdy budete moci volně exportovat na naše trhy a pokud britští zemědělci skončí, no, tak skončíme i my. Takže já mám velký zájem na tom a jsem si jist, že všechny svazy zemědělců a všichni zemědělci v Irsku také chtějí vědět, co bude, jestli mluvíte s Británií, co plánujete a pokud ano, eh, můžete to nějak rozvést. Já bych nerad, aby v té záplavě otázek se tato ztratila, protože eh, eh, v celé té unii údajně 27 sobě rovných států leda houby se Irsko také tak trochu ztrácí. Děkuji, paní Kádenbach. Děkuji. Vítejte, pane ministře. Včera to bylo devět let od té doby, kdy jedna eh, top modelka v Brazílii zemřela na jednu jednoduchou infekci a ta byla odolná vůči všem antibiotikům. To byl případ, který se objevil ve všech novinách a Eh, Mezitím se o tom mluvit přestalo. V Evropě umírá každoročně zhruba 50 tisíc lidí v důsledku rezi- antimakrobiotické rezistence. Eh, my se touto otázkou zde v parlamentu hodně zabýváme a eh, zabýváme se otázkou humánní medicíny, přičemž ovšem tato antibiotická rezistence se rozvíjí také v oblasti zemědělství vzhledem k nekontrolovatelnému používání antibiotik. Vy jste po USA a Číně třetí země, kde se používá nejvíce antibiotik. Existuje nějaké povědomí u vás v oblasti zemědělství o tomto a pokud ano, jaké rámcové podmínky nebo zákony eh, aplikujete co do užívání antibiotik v zemědělské výrobě? Děkuji. Děkuji. Tím jsme vyčerpali námi řečníků ze strany poslanců a teď bych eh, požádal pana ředitele Klárka z příslušného DG komise, aby si slovo. Děkuji, pane předsedo, a já také vítám pana ministra Magiho. Eh, myslím, že je to moudré, že eh, pan ministr eh, představil před Evropský parlament, poněvadž jde o mocnou instituci a do budoucna každá dohoda volného obchodu musí být tímto parlamentem schválena. Dnešní debata ukazuje, že ta smlouva o svobodném obchodu s Mercosurem tady nebude procházet úplně hladce mnozí poslanci vyslovili obavy o udržitelnosti eh, brazilského zemědělství, eh, výrobní standardy, eh, používání antibiotik a zejména té obrovské konkurenceschopnosti Eh, brazilského potravinářsko-zemědělského komplexu, takže pokud ta dohoda bude uzavřena špatně, eh, může zdecimovat eh, naše domácí sektory. Například Brazílie je velice silná pověsí masem. Čili chceme-li, aby tato smlouva byla úspěšná a komise je opravdu oddána tomuto cíli, musíme postupovat velmi obezřetně. A já bych měl dvě rady pro pana ministra. Brazílie a Mercosur eh, se musí stavět realisticky k objemům eh, eh, hovězího masa, oleje a drůbeže. Prostě kapacita evropských trhů, pro, zejména pro hovězí maso, je omezenější než dříve. A za druhé, taková rada nebo návrh, aby Brazílie eh, poměrně eh, rychle eh, řešila mnoho těch sanitárních problémů, které tady byly zmíněny. Mnohé firmy leta čekají na dovolení Eh, exportovat do eh, Brazílie. Už jsou to skutečně léta. Eh, zhruba 40 firm čeká na svá povolení. Pokud to půjde stejnou rychlostí, tak budou čekat ještě 15 let. A navíc jde o to, že eh, eh, Brazílie každý, každou ze členských zemí vnímá jako z hlediska eh, vlastní entitu, což myslím není dobré. Je to to tež, jako kdybychom my každý brazilský stát brali za samostatnou jednotku, čili já si myslím, že tento přístup by měl být napraven co nejrychleji. Děkuji. Tak nemáme další přihlášky do debaty, takže Poprosíme pana ministra, aby komentoval eh, připomínky a zodpověděl otázky. Domnívám se, že je tady mnoho důležitých otázek. Standardy, struktura zemědělských podniků, Eh, velikost produkce, to měřítko produkce, eh, průmyslová výroba v zemědělství, to je prostě eh, model trošku jiný, než jak to máme my jste v Evropě, my se tady pišníme těmito, těmito evropskými standardy a naši spotřebitelé v podstatě toto už očekávají. Čili já si myslím, že návštěva pana ministra určitě prohloubí eh, poznání eh, pana eh, ministra o tom, jak to chodí v Evropském parlamentu. A jak řekl pan Clark, Evropský parlament je institucí, která schvaluje veškeré mezinárodní dohody. Takže prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. A děkuji eh, za všechny otázky a komentáře. A nebylo jich málo. Škoda, že nemáme více času, abychom mohli probrat úplně všechny body. A opravdu by si to přál, abychom tady měli víc času na podrobné probrání všech bodů. Nicméně já eh, vám dám aspoň si stručné vysvětlení a pokusím se vysvětl, eh, odpovědět maximum otázek. Zemědělský model v Brazílii je samozřejmě jiný než zde v Evropě. Máme zde jednak rodinné farmy a pak máme eh, velké společnosti, v podstatě podniky průmyslového zemědělství, které, jež produkce je obrovská. Je to dáno eh, geografickou polohou. Eh, na jihu, to znamená od San Pavla na jih, Santa Katarína a tak dále, čili to jsou oblasti, kde eh, jsou velmi staré a tradiční farmy a v těchto oblastech eh, jsou rozlohy podniků malé. V mém regionu domovském eh, tam jsou farmy v průměru o 30 hektarech, ne více než toto. Tam tedy nemáme velké eh, farmáře, proto jsem se tam narodil jako farmář a potom se přestěhoval eh, jinam a eh, tam jsou tedy velké podniky s obje, velkou objemovou výrobou. V tomto regionu Eh, se také rozšiřují eh, produkční plochy. A eh, oblasti jako mm, třeba Mato Grosso, to byly oblasti dříve úplně prázdné. Nikdo tam nežil, nikdo tam neobdělával půdu. Čili tam eh, nedocházelo eh, k nějaké sporům o tom, jak tu půdu využívat, až tam prostě nikdo nebyl. No a dnes eh, se tam produkují zemědělské výrobky ve velkém. No a toto je ovšem jiné ministerstvo, jiný rezort. rodinné farmy a ty velké farmy jsou vnímány jinak. Je tam jiné rozdělení zodpovědnosti, používají jiné technologie. A pokud se týče eh, rodinných farm, tak eh, ty nejsou nějak podporovány a de facto těch se ani netýká export, ty do exportu nejsou zapojeny. Většina z nich v podstatě vůbec nic neexportuje. A ty rodinné farmy se prostě pohybují na domácím trhu. Neprodukují ve velkém a nevyvážejí jinam. Čili toto je třeba, aby bylo jasné. A také pokud se týče ty spory o půdu, eh, ty eh, v podstatě stolik neexistují. To já jsem prostě vysvětlil, jak to je. Brazílie v posledních 20 letech rozdala mnoho půdy bez zemků. Bylo to 99 milionů hektarů eh, tuto půdu převzalo to hnutí bez zemků, čili to je v podstatě eh, plocha velikosti Německa. Cílem tohoto vládního opatření bylo zajistit to, aby tito lidé eh, měli nejenom tedy přístup k půdě, ale by v podstatě měli i nějaké eh, právo vlastnické nájemny, aby je prostě prá- v souladu s právem mohli používat. Takže tady eh, je třeba to pojmenovávat opatrně. Dále, pokud se týče eh, dohledatelnosti, to je systém, který jsme zavedli a tento systém byl schválen evropskými, Evropskou unii. My tedy máme pravidla a máme eh, jaksi posuzovatele a opravdu my eh, plníme řadu pravidel, která jsou evropského původu. Já jsem se eh, eh, nedávno setkal s brazilskými farmáři a oni také se hodně vyjadřovali k evropskému zemědělství, hovoří o protekcionismu, nemožnosti exportovat, o e, zemědělských dotacích v Evropě a tak dále. Čili já si myslím, že ty otázky, o kterých hovoříme, jsou e, prostě politického charakteru. Pokud se týče pracovních sil, tak tady se tvrdí, že eh, brazilské zemědělství, že tam prostě neplatí standardy eh, práce. Já myslím, že to není tak docela pravda. Eh, my máme standardy, takže prostě normy na ochranu pracující existují. A pokud by to někdo neplnil, tak eh, skutečně by to pro toho eh, producenta eh, bylo obtížné. V podstatě by mohl mm, se dostat na černou listinu. Čili tady jsou pravidla a ta pravidla se vynucují. Co se týče antibiotik, my si nepřejeme, eh, respektive řekl bych to takto, eh, víme, že eh, používání antibiotik je problematické a do budoucna také problematické bude. Víme, že třeba naposledy to byla G20, která se tímto tématem začala zabývat a my jsme podpořili jejich přístup. Byly zavedeny určité zákazy, určité produkty z brazilského trhu byly eh, eliminovány. A co se týče SPS, my tady i na tom pracujeme. A někteří řekli, že sice není úplně všechno v pořádku, ale v mnohých oblastech plníme, co se od nás žádá. Pokud se podíváte na trh, čili eh, já myslím, že tady není se čeho bát, pokud se týče brazilského trhu. V podstatě nejde o to, že by brazilská vláda nebo orgány Evropské unie eh, diktovali, kdo co má kupovat a prodávat. Ne, my prostě vytváříme Eh, jakýsi rámec tržní, aby se rozhodlo prostě co, nebo zjistilo, co je možné produkovat zde, prodávat v Evropě a tak podobně. Čili to není tak, že bychom řekli, tady máte půdu a bude tam pěstovat to a to. Prostě něco se vyrábí v Brazílii, něco se vyrábí v Evropě. Ano, existují třeba výjimečné produkty. Třeba se eh, používají, používá, řekněme, materiál eh, brazilský a eh, Evropané ho zpracují a pak by ho tedy prodávali třeba zase zpátky v Brazílii. To se týká třeba kaká. Čili eh, my produkujeme v podstatě komodity, suroviny, které vy používáte jinde. A my eh, de facto máme v tom, na tom trhu poměrně malý podíl. A de facto chtěli bychom eh, trošku expandovat. v podstatě eh, my, eh, pokud se týče trhu eh, potravina, potravinářského, tak jako na, polovinu toho, na polovině toho trhu my jako Brazílie vůbec nefigurujeme. Já hm, nicméně vidím, že dochází k určitému pokroku. Ano, a není to opravdu jednosměrná ulice, tady se obchoduje obousměrně. A de facto samozřejmě eh, Brazílii jako spotřebitelský trh eh, je pochopitelně jiná než Evropa. Pokud se týče dovozu masa například, tak eh, tady je určitý problém a momentálně o ně probíhá debata. To je ta nemoc PSE, ta je neustále eh, problémem Eh, kdykoliv se někde objeví, tak eh, to jsme opravdu velmi opatrní a v žádném případě se takové maso nedostane na světový trh. Co se týče soje a geneticky modifikovaných organismů, k tomu tady také byly otázky, my v Brazílii máme k této technologii volný přístup. My posuzujeme, vyhodnotíme pro použití v zemědělství, včetně ekologických aspektů. No a poté tuto technologii schválíme nebo ne. Brazilští farmáři využívají geneticky modifikované eh, techniky a produkty, produkty eh, pouze když je někdo koupí. Zřejmě pokud eh, by na ně nebyl trh, no tak by to nebylo možno produkovat. My je nemůžeme prodávat do Německa, do Francie, prostě nikam do Evropy. Trh se ovšem vyvíjí. Evropské země mohou samozřejmě zakázat eh, pro, prodej těchto produktů, nevím, asi už ne spolu spotřebu. Problém je v tom, že eh, geneticky modifikovaná soja je daleko levnější než eh, klasická soja. Ten rozdíl je nějakých 70 až 80 dolarů na tunu. Spotřebitelé si mohou vybrat a prostě nechtějí, nechtějí možná platit tolik za nebodifikovanou soju. Takže ano, eh, v produkci soji eh, tam tedy eh, ty geneticky modifikované rostliny se používají, ale ty se samozřejmě pěstují, zpracovávají, prodávají zvlášť. Ano, také moje firma produkuje mnoho sojových bobů, velké množství sojových bobů, které jsou geneticky modifikované, no ale svět je chce. Prostě existují trhy, které přesně toto chtějí. Takže eh, jakmile poptávka vymizí, tak samozřejmě tento trh vymizí také. Ta produkce přestane farmáři eh, na Mato Grosso se eh, tomu věnují a my budeme nadále pokračovat ve studii a výzkumu geneticky modifikovaných organismů, abychom zajistili bezpečnost celého procesu. A jak říkám, všechno závisí na trhu. Pokud eh, to trh chce, no, pak je to budeme produkovat. Eh, eh, ne, ne, pardon, eh, to byla chyba. Mělo být řečeno, že moje firma neprodukuje geneticky modifikovanou soju. Esse é um, é um assunto que a nossa defesa vegetal já, tom, já tomou as providências, já, já fizeram todos os, os My jsme eh, my jsme tady eh, přijali mnoho kroků eh, proti chorobám. Samozřejmě nepřejeme si nákazu nebo prostě nepostižené produkty takto kamkoliv exportovat. Ehm, možná jsem odpověděl na skoro na všeho. Ne, ne, ještě Mercosur. A eh, jestli tedy se na nás také obrátila Velká Británie, tak ne. Eh, to všechno eh, je pořád ještě čerstvé, probíhají změny, čili tady je na místě trpělivost. Nicméně Změny vytvářejí příležitosti, jak pro Brazílii, tak pro Evropu. Prostě uvidíme, co nám tyto změny přinesou. To je také případ eh, Brazílie, Mercosuru a tak dále. Já jsem tady slyšel řadu eh, poznámek, že třeba eh, se tady spekulovalo, že produkce by mohla narůst a že by skutečně tady mohly vznikat nové obchodní smlouvy mezi různými zeměmi a tak dále. Čili asi k tomu tolik. Dámy a pánové, děkuji zatím. pan eh, ministr, pokud máte ještě nějaké otázky, eh, máme, máme totiž eh, pro všechny dost času, nikoho neomezujeme v délce proslovu a to se stává málo kdy, takže ještě pan Flanagan a poté pan Nicholson. A prosím jenom krátké otázky. Uh, I'll be very brief. Já budu velmi stručný. Vy jste řekl, že nemáte žádné kontakty z Velké Británie. Mají Britové kontakty od vás, abych tak řekl? Uh, uh, no a v návaznosti na to eh, řekl jste na úvod, že nejste zodpovědný za celý sektor zemědělství. Možná byste nám mohl vysvětlit tedy, kdo ještě všechno uh, je v Brazílii za zemědělství odpovědný. Řekl jste, že větší zemědělci mají nějakou jinou, nějaké, jsou v nějaké jiné situaci. Takže co, má, co vy máte na starosti? Malé rodinné farmy ve vašem regionu nebo, nebo, nebo co? A nebo naopak eh, máte na starosti ty velké zemědělské koncerny. Takže kdo je za co odpovědný? Já nevím, máte ještě druhého ministra? Podobně jak pan Flanagan naznačoval ve Velké Británii, třeba je ještě jiný ministr v brazilské vládě, kdo co dělá. Nebo jste za zemědělství, za farmy a všechno, co zemědělci dělají, zodpovědný vy? A pokud ne, můžete nám vysvětlit, jak to je s tou odpovědností. Tak. Ještě pan Egnu, jedna minuta. No, mě poněkud překvapilo, pane ministře, když jste řekl, že váš zemědělský podnik produkuje negeneticky modifikovanou soju. Kde proto máte trh? Vy jste řekl, že to stojí mezi 70 a 80 dolary za tunu v produkci, takže musíte mít nějaký malý trh. E, mě by velmi zajímalo, kde ten trh je. Pan Jár. Ano, jenom stručná otázečka. My jsme konstatovali, že eh, import-export podléhá schvalování. Vy jste řekl, že vaše země chce exportovat do EU. Ehm, o co jde? O byrokracii můžete nám zajistit, že eh, v rámci schvalovacího procesu vývozu do vaší země bude, eh, budou naše produkty schváleny, protože to nás trošku rozčiluje, ono to ehm, souvisí tak nějak všechno se vším. Import a export jsou dvě strany jedné mince. Pan Des. Eh, děkuji, pane předsedo. A děkujeme vám, pane ministře, že jste přišel mezi nás. Já jsem byl eh, v německém Bundestagu deset let předsedou eh, skupiny pro styky z vaší zemí. Byl jsem u vás často v Matogrosu Xenopon Diamantino a mohu potvrdit eh, to, co eh, říkáte. V Evropě si často myslíme, že v Brazílii jsou jen velké agrární koncerny, ale je tam i spousta malých podniků. A v Brazílii je velká snaha, aby jaksi zemědělci byli dostatečně zohledněni. Eh, je tam velký sektor zemědělství, já tam znám celou řadu eh, celou řadu zemědělců kolem Sinopolu, kde eh, měl třeba jeden, měl 200 hektarů obozbodařovávané půdy a 700 hektarů pra, pralesa. Takže eh, Ono to není jenom tak, že v Brazílii se pralesy likvidují, jinde to je ještě horší. Já bych si zkrátka přál, aby naše země spolupracovala a chtěl bych zdůraznit to, že Bilaterální dohody by se neměly měly uzavírat s jednotlivými státy, mělo by se hledat řešení, eh, kde bude vyjednávacím partnerem pro Brazílii celá Evropská unie. V jiných státech postupujeme obvykle také takto, Brazílie to jistě také dokáže, takže prosím a třeba se ještě někdy doma to kdo se podívám. Pan Heusling, jedna minuta. Jen stručná otázka, vy jste mi neodpověděl, pane ministře, ohledně toho ničení těch lesních ploch, co s tím budete dělat, protože za poslední roky se zaznamenal velký nárůst tohoto jevu. Eh, chci se zeptat, eh, co s tím děláte, abyste ničení lesních ploch zabránili. A pak otázka, jak definujete malý podnik a velký podnik. Vy říkáte, že jste zodpovědný jenom za, jeden, za jednu část tak kdo je zodpovědný za tu druhou část a jak se ty dvě části od sebe odlišují A také jste nám neřekl, kolik hektarů máte na svém, na svém statku, paní Kádenbach. Eh, díky za možnost se ještě na jednu věc dozeptat. Ta odpověď na mou otázku byla korektní, tedy eh, ten závazek v rámci G20 a Eh, otázka antibiotické rezistence a akční plán do budoucna. Má konkrétní otázka ale byla na to, že v Brazílii podle mě je doposud stále možné eh, antibiotika používat jako urychlovače růstu, což je něco, co je v EU zakázáno. A má otázka je přesně na to, máte eh, do budoucna plánována nějaká opatření v tom smyslu, že by se v zemědělství zakázalo používání antibiotik jakožto, eh, jakožto urychlovač růstu. Pan Buda, jedna minuta. Děkuji mnohokrát. Pane ministře, vy jste hovořil o geneticky modifikované soje. Pro nás v Evropě je to problematické. Já vím, že Brazílie tak dováží geneticky modifikovanou soju. A chtěl se, jsem se zeptat, zda jste prováděli nějaké hodnocení dopadu geneticky modifikovaných krmiv pro zvířata, která chováte. Můžete nám případně něco říci o tom? Paní Schreier. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu ministrovi za odpovědi na naše otázky. Musím říct, že jste řekl něco zajímavého. Vy jste řekl, že změna vede k příležitostem a v oblasti obchodu bychom mohli přemýšlet podobně. Já bych se chtěla posunout do pole spolupráce, doufejme, že k tomu brzo dojde. Prosíme o odpovědi, eh, ale já mám ještě otázku, eh, jak se tedy vyplácí ta tradiční soda, nemodifikovaná? A druhá otázka, zda eh, ty daňová zátěž je stejná pro všechny statky bez ohledu na velikost. Čili jaký systém daní eh, je eh, u brazilského zemědělství. Tak prosím. Prezident, muito obrigado. Děkuji mnohokrát. Pane předsedo. Já bych rád eh, odpověděl vám všem osobně, individuálně, tak to unblock je mnohem obtížnější zareagovat. Pokud jde o Spojené království, zda nás tedy eh, kontaktovalo s nějakým obchodním programem, ne. My jsme měli setkání s 14 ministry na G20, ale to bylo takové obecné jednání a nehovořili jsme o ničem podrobně. V každém případě, jak jsem vám říkal, se domnívám, že ty změny, na které kterých jsme svědky, samozřejmě přinesou i nové příležitosti a těch se musíme chápat. Dále zde byl někdo, nepamatuji si přesně, kdo to byl, kdo se ptal na to, jaký je rozdíl. Pan Nicholson to byl. A byste se tedy ptal, kdo má u nás v Brazílii na starosti zemědělství. Já jsem tedy ministrem zemědělství a na starosti mám otázky hygienické, fitosanitární regulace, dozor. To vše spadá pod ministerstvo eh, zemědělství, včetně tedy toho eh, hospodářství, chovu a tak dále. A pokud eh, jde o ty malé firmy, tak eh, tam ještě věci, které se týkají přístupu k úvěrům a technické asistence, to má na starosti jiný útvar. Nicméně ta pravidla jsou stejná pro malé i velké firmy. Nemáme dva různé systémy pravidel. Ne, ne, ne. Ten systém sledovatelnosti je stejný pro všechny výrobky. Já když jsem hovořil o dvou systémech, tak jsem hovořil o tom, že financování a přístup k financování a technická pomoc eh, ze strany té organizace M Brata to je zdarma a je to pro ty malé producenty v Brazílii. Kdo kupuje modifikovanou soju? To kupují ti, kteří na tom mají zájem. To znamená velcí, eh, respektive jsou zde také velcí dovozci té nemodifikované soji, to je, jsou skandinávské země, Dánsko, tedy dále Německo, také Španělsko, Existují prostě určité nišové trhy, které preferují takovéto produkty a nakupují je. Jde tedy o soju nemodifikovanou. Máte pravdu, že to samozřejmě je něco jiného než v případě té modifikované soji. Ta je samozřejmě velice hojně zastoupena na trhu a lze ji samozřejmě eh, nakupovat v rámci obchodních komor. Nicméně ta nemodifikovaná soja, té je méně a je proto potřeba pečlivě to naplánovat rok od roku, co se bude pěstovat. To znamená, pokud ji chcete dovážet, tak se musíte skontaktovat s tím brazilským producentem a musíte si domluvit ceny a objemy, aby tento brazilský producent vám vyrobil, jak si na zakázku, nebo vypěstoval takovouto eh, soju, která není modifikovaná. On ji prostě nebude pěstovat, pokud už od vás nemá zakázku. Pokud jde o ta antibiotika, 26. až 28. března se bude v Rio de Janeiro konat Mezinárodní konference o makrobiální rezistenci. Pozván je tam také pan komisař, eh, tedy relevantní komisař za Evropskou unii a myslím si, že to je skvělá příležitost o této problematice hovořit. V Brazílii není povoleno používat antibiotika jakožto eh, jaksi podpůrný, eh, podpůrnou růstovou látku pro drůbež. Není to povoleno. A Zda jsme nějak zjišťovali, že modifikovaná soja působí negativní, eh, působí eh, problémy. Veškeré studie, které jsme prováděli v Brazílii, prokázaly, že neexistuje rozdíl mezi dopady, pokud jde o konzumaci Eh, modifikované či nemodifikované soji. Náš eh, brazilský orgán, jehož členy je celá řada vědců, dospěl k tomuto závěru. Potom ještě jednou zde padl dotaz týkající se lesů. Eh, v prvním desetiletí třetího tisíciletí došlo v Brazílii k velké deforestaci. Bylo to 15 až 20 milionů hektarů ročně. A potom nastoupila intenzivní legislativní činnost, od 70. Eh, let do roku 2013 až 2014 ta deforestace se snížila o 73%. Takže k deforestaci nadále dochází. Nicméně mnohem omezeněji. V roce 2014 a 2013, pokud to srovnáme, tyto dva roky, respektive pokud to srovnáme třeba s dobou o 20 let dříve, tak skutečně vidíme, že odlesňování se velice zredukovalo. My v Brazílii na to velmi dbáme a naše legislativa umožňuje využívání amazonského pralesu respektive jeho transformaci pro jiné účely v míře 20%. To znamená, že pokud třeba máte v Amazonii 10 hektarů, tak můžete dva z těch hektarů využít pro zemědělské účely. Těch ostatních 8 hektarů je chráněno. A to též platí i pro středovýchod Brazílie, kde je třeba 35 těch eh, usedlostí udržet Eh, v té oblasti, ze které pocházím já, tak eh, tam to platí opačně, tam 20% eh, vaší usedlosti musíte chránit, tam vlastně je jaksi ta divoká příroda a pokud jde o břehy řek, tak ve vzdálenosti 20 až 30 metrů od koryta řeky tu půdu také nelze využívat. Pokud jde o odlesňování a příslušné kontroly, tak my ty kontroly provádíme satelitem a figuruje to potom v katastru a hned zjistíte, na jaké usedlosti jaké jaksi, eh, procento půdy je na jaké usedlosti, jak využíváno. Prostě to hned vidíte v tom katastru. Je to vlastně součást našeho programu ochrany pralesa nebo té eh, zelené zóny jednotlivých farem. Chyba. Tak eh, myslím, že tady máme eh, všechny otázky zodpovězeny. Je tedy čas ukončit tento bod. Chtěl bych poděkovat panu ministrovi za tuto výměnu názorů za prezentaci, která nám přiblížila brazilské zemědělství, životní prostředí, problematiku zalesnění. Myslím, že to bylo velmi uspokojivé a docela nás potěšilo tento přístup k problematice životního prostředí, klimatu, problematice vnitřní eh, regulace jsme se věnovali a mm, ta eh, chystáme na konci března eh, konferenci, která se bude zabývat právě antibiotiky. Tak to je vše a příští bod je pro nás eh, vystoupení zástupce komise DG Sante, čili to jenom navážeme. Myslím, že vám můžeme poděkovat, pane ministře. Eh, myslím, že návštěvu eh, v souvislosti se zemědělstvím jsme už tady zažili za tohoto mandátu a vidím, že se eh, snažíte včas tedy hovořit eh, o eh, problematice, do které parlament, ke které parlament má co říct a kde má spolurozhodovací moc. Ne, je to všechno. Prosím, ještě možná minutku. Děkuji vám, děkuji vám za pozvání a Eh, pokud byste eh, se chtěli podívat do Brazílie, jak to tam chodí, ať zemědělství nebo pohybovat se jako turista, tak skutečně jste vítáni. Eh, my jsme velice otevření, přijďte a uvidíte sami. Brazílie není ostrov, je to součást světa a my chceme s tímto světem spolupracovat. Děkuji vám. Pane Nikolson, já... Ještě pan Nikolson. Pane předsedo, já jsem v minulosti měl tuto možnost. Byl, byl to eh, skvělý program, my jsme se eh, mnohokrát setkali se zemědělským výborem, eh, se svazy zemědělců. Já tedy děkuji za, tu, za to pozvání a já musím říct, že já bych tam eh, skutečně eh, velice rád eh, zajel, přijal vaše pozvání. Proč? Protože já věřím v jednu věc. Prostě co nevidíte na vlastní oči, tomu neuvěříte a to nepochopíte. Takže skutečně já si myslím, že je to něco, co by tento výbor měl vzít vážně. Ano, ano, děkuji, eh, pane ministře, děkuji, ale eh, bez koberců. Pane předsedo, ještě tedy eh, bych chtěl říct, že Evropská unie je sousedem Brazílie, francouzská Guajana, že? No to tylko patrzeć, jak Brazylia... No, tak, tak možná, že Brazílie je dalším kandidátem na členství v EU. Ano, děkujeme. Eh, bylo to velice zajímavé. Eh, končím tento bod a přeji vám eh, ještě příjemný zbývající pobyt v Evropě. Vidím, že máte plný program, no samozřejmě, že je třeba zde jaksi šířit dobré jméno Brazílie a zbavovat nás našich obav. Děkuji. Jedna minuta přestávka. jest obawa, że niektórzy posłowie już pojadą z panem ministrem od razu. Zdá se, že někdo už by chtěl se k panu ministrovi přidat a odletět s ním do Brazílie. Poluzovaliśmy v disciplíně. Poprosím o trošku disciplíny. Ale my jsme chtěli, aby pan ministr se seznámil s našimi obavami, protože je to velice důležité, protože samozřejmě my víme, jaký je cíl jeho návštěvy, ale také se, jak si mění to naše představy o vztazích s Brazílií, ale musí být prostor i pro naše obavy. Přecházíme k druhému bodu na pořadu jednání. Prezentace ze strany DG Sante o aviární influence a tedy ptačí chřipce v sektoru drůbeže. Tato krizová situace nastala opět eh, v několika členských státech. Jde o velice virulentní chorobu, v podstatě může zasáhnout jakýkoliv druh drůbeže, Rychle se tato choroba šíří, eh, zasahuje velký počet eh, kusů drubeže. Virus, eh, jeho původem jsou většinou tedy volně žijící ptactvo a víme, že je to nebezpečné, tedy samozřejmě je to epidemie, ale je to ekologický problém, ale také ekonomický. Možná, že nejlépe bude, požádáme-li představitele eh, DG Sante, eh, paní eh, Van Goethe a pana Giovinelliho. Srdečně vás u nás vítám a myslím, že je dobré, že jste byli také přítomni tady eh, debatě s naším eh, panem ministrem, s panem ministrem z Brazílie a předpokládám, že budete také na konferenci. Děkuji, pane předsedo. Já nejprve zareaguji na váš poslední dotaz. My jsme eh, respektive na pan komisař Andriukaitis se již setkal s, s velvyslancem Brazílie minulý týden v rámci jedné akce a určitě budeme na té konferenci o antimakrobiální rezistenci, která se bude konat v Brazílii na konci března. A jsme v úzkém kontaktu s Brazilci a samozřejmě jak pro Brazílii, tak pro komisi antimakrobiální rezistence otázka, kterou je třeba řešit globálně. A také z tohoto důvodu náš pan komisař do RIA pojede. Vraťme se ale nyní k aviární influence. Všichni víme, že v současné době probíhá v Evropě epidemie. Já bych v první řadě chtěl zdůraznit eh, význam ptačí chřipky a jejího viru obecně. Je to totiž eh, je boj proti ní je klíčovou součástí přístupu One Health, to znamená tedy toho přístupu, kde se soustředíme na zdraví lidské i zvířecí, protože se ovlivňují. Je to velice složitá záležitost, pokud jde o tu epidemii v Evropě. Na tomto obrázku vidíte, jak se epidemie šířila v Evropě. Půjdu ještě pomaleji, ještě se vrátím, abyste viděli, jak se to postupně šířilo takže vlastně nyní se trošku vracím do minulosti. K prvnímu eh, případu eh, došlo v Maďarsku. Ty zelené tečky to jsou eh, divocí ptáci, volně žijící ptáci a vidíte, jak se to šířilo z východu a ze severu do Maďarska, tedy respektive z Maďarska a ze severu Německa. Zdá se, že nám něco nefunguje s tou prezentací. Já se tedy ještě jednou vrátím zpět. První ten divoký pták se tedy objevil v Maďarsku, pak došlo k rozšíření v Maďarsku, v Německu a poté šířením eh, jaksi eh, migr- eh, skrze migraci ptáků se to dále rozšířilo s určitými hotspoty ve Francii, v Maďarsku samozřejmě a v Bulharsku. Taková je tedy situace v současné době. Ty žluté tečky, tam vidíte ty případy ve Francii a ty zelené hvězdičky, to jsou volně žijící ptáci, u nichž byl virus H5N8 pozitivně zjištěn. Situace se ale stále ještě vyvíjí, toto ještě nejsou konečná data. Eh, včera jsme spočítali asi 550 případů, především v Bulharsku, Maďarsku a ve Francii. Především se to týká kachen, také trošku hus a velice malého počtu kuřat a krocanů. Ty hlavní oblasti, které jsou eh, zasaženy, eh, to je jeho západ Francie, jižní část Maďarska a také část Bulharska v poslední době, což eh, souvisí s velice úzkými kontakty produk- mezi produkcí a volně žijícím ptactvem. Na tomto obrázku vidíte tu stávající situaci, to znamená 551 případů, to je údaj ze včerejška nebo z předvčerejška. Vidíte tam nejvíce údajů za Francii, Maďarsko a Bulharsko. V podstatě se ale ten virus objevil na více místech Evropy a stále se šíří. Před několika dny bylo zasaženo Irsko, Řecko před několika týdny a nyní je na řadě Itálie, která je také nyní zasažena. Zde vidíte grafy, to jsou grafy výskytu těch jednotlivých případů. Nejprve zde byl ten nejvyšší modrý nárůst u Bulharska, pak je tam e, dole to e, červené nebo hnědé, to je Francie, a to oranžové, to je Bulharsko. Totež ale ve vztahu k volně žijícímu ptactvu vidíte, že ten vrchol je již za námi, ale že stále ještě nejsme zdaleka u konce. Toto je e, křivka podle jednotlivých členských států. Ta zelená špice, to je Maďarsko, kde zcela e, nepochybně došlo k velkému velké nákaze asi 250 drůbežích farem. Zde je srovnání mezi epidemií viru H5N1 v letech 2005 a 2006, kterou si zcela jistě pamatujete, a tou epidemií, které čelíme v současné době. Tam je to tedy virus H5N8. Chtěl bych ještě upozornit, a to si myslím, že je velice důležité, a potvrzují to laboratoře, že H5N8 nemá žádné afinity na eh, lidi. To znamená, není zde žádné riziko pro lidskou populaci, což samozřejmě je odlišné od H5N1 při té epidemii před 11 eh, lety. Z grafu vidíte, že počet případů je nyní ale mnohem vyšší než u H5N1. H5N1 mělo samozřejmě dopady na veřejné zdraví a proto se tomu také mnohem více věnoval tisk, média, která mnohem pečlivěji vývoj té epidemie sledovaly. Zde tedy vidíme, že k vrcholu k vrcholnému nárůstu došlo na konci loňského roku a také zde máme ještě zachyceny ty první týdny měsíce ledna 2017, protože tam došlo k dalšímu výskytu ve Francii a v Bulharsko, nicméně ta křivka nebo ten tvar zůstává totožný. Nyní bych rád vysvětlil, jak se ten virus chová. Víte, že máme těch virů od jedničky do sedmnáctky a od tedy H1 až H17 a N1 až N9 a různé kombinace H a N tedy existují a potom na té kombinaci závisí, zda se tím mohou nakazit eh, buď dobytek nebo volně žijící zvířata. A samozřejmě také je zde ten aspekt lidského zdraví, kde musíme být na paměti, že viry, chřipky, které, kterými se mohou nakazit lidé, to znamená H1, H2, H3, ale také H5 a H7. To jsou tedy ty viry přenosné na lidi. A toto je tedy celkové rozložení jednotlivých typů toho viru mezi jednotlivými živočišnými druhy. A vidíme zde také různou míru patogenosti toho viru u jednotlivých druhů drůbeže. Ten virus vždycky pochází od ptáků. Ty jsou hlavním rezervoárem toho chřipkového viru. A oni potom zmutují, a oni mutují pořád ty chřipkové viry, proto také z pohledu lidského zdraví je třeba každý rok přizpůsobovat vakcíny a Světová zdravotnická organizace musí ty vakcíny upravovat s ohledem na ty viry, které právě se ve světě pohybují. Ptáci jsou tedy první, kteří se těmi novými viry nakazí. Potom to může přejít na lidi, nebo na prasata, nebo na další živočišné druhy a může tedy dojít samozřejmě i k té nákaze lidí. Jaká je globální situace od konce loňského roku? To vidíte na následujícím obrázku. To je mapa Světové organizace pro zdraví zvířat. V podstatě ta choroba se šíří především v Evropě a v Ázii. Samozřejmě s tím, že tam jsou různé typy toho viru, tedy té části H Dosud ale nedošlo k žádné nákaze vysoce patogenními vy, chřipkovými viry v Americe. Zde vidíme vývoj, vidíme tam ta hnízdiště na Sibiři, ptáci z nich potom migrují buď do Číny, do Indie nebo do Evropy, a nebo, jak se stalo před dvěma lety, migro, tam migrovali do, spoj, do Ameriky, jak vidíte na tom eh, levém obrázku, došlo před rokem k vypuknutí H5N8 i ve Spojených státech a více než 5 milionů kusů drůbeže bylo nutno ve Spojených státech vybít. Chtěl bych také upozornit na tom, že v, v Evropě jsme dosud vybili asi 5 milionů kusů drůbeže, a 2 miliony jsme vybili preventivně, tak abychom zabránili dalšímu šíření choroby. Takže ta naše měřítka jsou zcela odlišná od eh, těch amerických eh, měřítek, protože tam to bylo 50 milionů ptáků. Samozřejmě, že věda se také neustále vyvíjí. My máme Evropskou referenční laboratoř, která je také světovou laboratoří pro ptačí chřipku a tam v podstatě zpětně rekonstruovali postup toho viru nebo těch různých typů virů. Vidíme tedy, odkud ty viry přicházejí. A já jsem jako příklad si zde vybral ten slavný H5N1, a sekvencováním toho viru se poté zjistí, odkud ten virus pochází. V tomto případě přišel virus z Ázie. Prošel přes polární kruh, přes severní Rusko a poté se rozšířil deltou Dunaje do Evropy a z Turecka poté do Afriky. Takto tedy virus volně žijící ptactvo přepravovalo v letech 2005 až 2006 během té epidemie. Jaké jsou ty hlavní migrační trasy Kachen? To samozřejmě neovlivníme. Máme asi 4,5 milionu kachen, které přicházejí ze severovýchodu a vstupují do Evropy dvěma trasami. Nejprve tedy, je to tedy ta maďarská delta, Duna, delta Dunaje v Maďarsku a podobně. A e, potom přes ostrov Rujána v Německu. To jsou tedy ty hlavní dvě místa vstupu. Poté, co ti ptáci dorazí, Tak se samozřejmě mísí s místním ptactvem. A divoké kachny to pak třeba přenesou na racky a další druhy. Která kachna za to tedy může letos? Je to takzvaná taftit duck, polák chocholačka. Vidíme její exemplář na obrázku. A právě tento druh kachny jsem letos eh, přinesl H5N8. A nalevo vidíte oblasti, kde tato kachna tráví zimu. Zimoviště jsou především v severní Evropě, ale také ve Spojeném království. Co s tím můžeme dělat v Evropské unii? Jednak máme plně harmonizovanou veterinární legislativu, která byla aktualizována v roce 2005. Možná si vzpomenete, že jsme tehdy měli H7N7 v Nizozemsku v letech 2002 až 2003. Tam došlo dokonce k jednomu lidskému úmrtí, zemřel tam tehdy jeden veterinář a po těchto událostech, po této první epidemii jsme revidovali veškerou legislativu, která vstoupila v platnost v roce 2005 a která nám velice pomohla řešit epidemii H5N1. Máme také krizové plány a aplikujeme také zásadu regionalizace. Možná si budete pamatovat prezentaci, kterou jsme zde před několika měsíci měli o africkém moru prasat. A podobnou regionalizaci provádíme i u aviární influenci. Nicméně mapu vám neukážu, protože si asi dovedete představit, že ty jednotlivé regiony a ta místa, která podléhají restrikcím, jsou rozlehlé. V úředním věstníku je to asi na 100 stranách ty jednotlivé regiony. V současnosti je toto uplatňováno asi ve 20 členských státech ta regionalizace. A s, s tou regionalizací souhlasí a přijímají ji i naši hlavní obchodní partneři, například Spojené státy a další, a umožňuje jim to potom tedy z těch nezasažených regionů nadále dovážet. Dále samozřejmě, jak jsem zmínil, tu referenční laboratoři Evropské unie, plus je zde finanční podpora Evropské unie pro krizové situace. V tomto případě Evropská komise 50 náhrady za to vybití uhradí, stejně tak jako 50 nákladů na dezinfekci. Nyní se pohybujeme asi u 20 milionů euro pokud jde o vyplacené částky. A to je tedy ta částka, kterou máme právě v tom rezervním fondu. V případě eh, problémů vysíláme okamžitě veterinární krizové týmy, ty jsme zaslali do Maďarska i Bulharska, abychom pomohli místním úřadům vyrovnat se s vypuknutím ptačí chřipky u Kachen. A samozřejmě existuje také mezinárodní spolupráce v rámci FAO, OFFLU, která se zabývá vypuknutím různých epidemií po celém světě. Dále Kromě té regionalizace umožňujeme členským státům zajít ještě dále. Pokud dojde k vypuknutí epidemie v oblasti, kde je velice vysoká hustota těch farem nebo těch eh, kachen či kuřat, tak legislativa umožňuje provádět i preventivní vybíjení ptáků a některé země, Francie, Nizozemsko nebo Maďarsko, aby mohli té epidemii úspěšně čelit, provedli tuto, toto preventivní vybíjení. Možná bych zde měl ještě zdůraznit, i když jsem to již asi zmiňoval, že zvláštní pozornost je třeba věnovat virům H5 a H7, protože to jsou dva kmeny, které mm, se mohou eh, jak se z nízce patogeních, se mohou vyvinout ve vysoce patogení kmeny. Takže my můžeme mít H5 eh, a H7, které jsou nízkopatogenní a pokud jsou eh, zjištěny na farmách, tak existují režimy pro vybití eh, těch konkrétních ptáků. K tomu došlo například ve Francii, kde byly u kachen na jihozápadě Francie zjištěny viry H5N2, H5N1 a H5N9 a v podstatě vybitím těch kachen se zabránilo tomu, aby ten virus zmutoval v ten vysoce patogenní. Samozřejmě naším hlavním cílem je zajistit eh, biobezpečnost. My jsme svědky toho, že ta, ta nákaza se šíří většinou od ptáků, kteří jsou chováni venku. Protože takové ty ptáky, třeba kachny, nelze jaksi držet pouze uvnitř. Musí mít přístup k vodě a tam se potom mohou nakazit od těch volně žijících ptáků. Nicméně je třeba přijímat eh, opatření v oblasti biobezpečnosti, eh, například eh, jak si jsou ti ptáci chováni uvnitř a ty, takovéto země se potom nákaze dokázaly vyhnout. Pokud jde o vakcinaci, tak také k tomu něco řeknu, byť to není dnes aktuální. Samozřejmě my nemůžeme očkovat eh, ty jednotlivé ptáky. Zmínil jsem také ty finanční kompenzace. Jak jsem říkal, dosud jsme vybili 5 milionů kusů plus 2 miliony preventivně. Také bych ještě rád jednou zdůraznil spolupráci veterinářů a lékařů na tom, aby virus nepřecházel z jednoho živočišného druhu na druhý. Myslím si, pane předsedo, že jsem nyní u konce své prezentace. Děkuji za pozornost. Děkuji, o... Děkuji vám, dámy a pánové. A e, nyní e, prosím, abyste se tedy ptali a dávali, e, komentovali e, stručně. E, vítám e, delegaci zemědělců z Holandska, kteří nás navštívili na pozvání paní poslankyně Šrajer. A je zde přítomná také paní Stevnova, eh, naše bývalá kolegyně. A nyní tedy eh, dostanu slovo poslanci a prosím, umeste se na jednu minutu každý. Paní Schreier. Děkuji, pane předsedo. Eh, já jsem eh, byla v eh, holandském parlamentu v letech 2002 a 2003 a sledovala jsem všechny ty problémy spojené s chovem zvířat a farmářů, kteří s tím který měli dělat tak, co a tak dále. A myslím si, že tedy zdraví zvířat je velice důležité a do budoucna to musíme věnovat mnohem více. Mám jednu otázku. V různých částech Evropy, pokud se týče drůbeže a vajec, eh, chovaných eh, v otevřených chovech, Eh, prostě eh, nejsou schopni eh, dostatečně zásobovat trh. Je třeba říci, že tady došlo ke skutečnému narušení těch tohoto trhu. Nebylo by daleko lepší, kdyby tedy v případě infekce Eh, tyto, eh, tato drůbež, která je eh, normálně chovaná v otevřeném výběhu, jestli by nebylo možné ji tedy přemístit dovnitř, aniž by tedy, z, aniž by tedy přišli o svůj status. Děkuji, prosím, ale dodržte jednu minutu. Děkuji za vynikající prezentaci Degesante. Sante Myslím si, že toto je velice zásadní a důležitý aspekt, který chci vysvětlit kolegům. Eh, teď budu muset eh, přepnout do holandštiny, abych to lépe vysvětlil. V zemí je pravda a platí to snad i jinde, že v některých členských zemích eh, máte povinnost zavřít drůbež do budovy eh, v případě, že se šíří eh, nějaká choroba a na 12 týdnů se to prostě eh, takto mění. Sice je to už ne, není to už tedy plnohodnotné, plnohodnotný chov pod širým nebem, ale stále jsou ještě v jiné cenové kategorii. Mě by zajímalo, jestli tedy Dek Santé si myslí, že bychom tedy mohli být flexibilnější, poněvadž farmáři tedy museli de facto investovat do těch otevřených chovů a také spotřebitelé to chtějí, ale v podstatě by šlo vždycky jenom o těch 12 týdnů. No, pokud se týče tedy o to biovýroby, no tak takové věci se asi dějí. Jsem si pana Magyarországon úr. Děkuji. Ano, co se Maďarska týče, my máme obrovské problémy s ptačí chřipkou. Eh, už, to, už nás to stalo nějakých 21 milionů euro. A na 20, eh, na, pardon, 250 lokalitách jsme museli eh, hospodářská zvířata vybít. Co do kapitoly 3, eh, můžeme jaksi svolávat určité lékařské prostředky z veterinární medicíny, ale já bych se rád zeptal komise, zda nějaké léky proti této chřipce vůbec existují. Eh, je nějaká možnost odškodnění eh, zemědělců? Pokud ano, tak kolik to dělá? Na druhou stranu si myslím, že nám tato krize velice dobře ukázala na to, že je potřeba zamyslet se nad tím, jak budeme sektor drůbeže, případně i jiné zemědělské sektory, do budoucna reformovat. Se to reformy SZP v roce 2021 a chtělo by to, aby se jaksi pomoc odvíjela od eh, samotné produkce. Děkuji, pan Dantan. Merci, monsieur président. Je voudrais d'abord remercier... Eh, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já děkuji za to velice kvalitní expoze a chci se zeptat, zda bychom mohli to PDF mít v kopii. Problém pro ty farmáře spočívá v tom, že se ten problém kumuluje. V některých našich oblastech eh, již eh, byli farmáři vyzváni k vybití druhů nebo kusů loni a nyní zde máme novou variantu toho viru a zase musí čelit stejným problémům. Je zde samozřejmě ta otázka veřejného zdraví. Ale je to na druhé straně také otázka hospodářská. A já se chci zeptat, jakým způsobem bychom mohli pomoci těm farmářům. A také pokud by se jaksi ten uh, virus vyskytoval uh, nadále v mnohem eh, větším množství, tak eh, zda bychom třeba nějakým způsobem mohli ochránit ty výběhy, což by samozřejmě bylo velice nákladné. Pan Belder. Ja, dank u wel, voorzitter. Eh, děkuji, předsedo. Komise, i vám děkuji za eh, prezentaci nabitou informacemi, ale i jako ostatní holandští kolegové bych se rád vyjádřil k eh, otázce eh, produkce vajec ve volných výbězích. Já jsem eh, za poslední roky představoval několik otáz- dotazů k ústnímu zodpovězení, rád bych se dočkal reakce. Co s, to, co s tím narušením trhu, které z tohoto vybíjení vyplývá a co, co podkopává investice do tohoto sektoru? A co s obchodními standardy, které jsou z roku 2008? To by bylo přece potřeba aktualizovat vzhledem k dopadům, eh, jaké ptačí chřipka na ten sektor má. Takže prosím, eh, komise, můžete na toto zareagovat? Můžete přijmout opatření co nejrychleji, prosím, ono je skutečně na čase tu situaci začít řešit. Vy jste oznámili, že ji znáte, teď je potřeba s tím něco udělat. Děkuji, další řečník. Eh, děkuji, pan Egniu. Ehm, no to vypadá, že to všechno v Maďarsku skutečně bylo už na maximálních číslech. A Andrew, ne Agnew. Aha, tak to se omlouvám. Takže pan Andrew. Merci, eh, monsieur le président. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je třeba určité věci upřesnit. Chci samozřejmě nejprve komisi poděkovat za velice kvalitní prezentaci, ale myslím si, že je také třeba zdůraznit, že ten kmen je nyní jiný. A tam v podstatě jde o tu první sekvenci a nelze to prostě směšovat, ty jednotlivé kmeny. A potom je zde ještě jedna důležitá věc. My jsme v jeho východní Francii jeho západní Francii měli eh, tedy eh, ty případy vybíjení a chci se zeptat, zda můžeme nějak urychlit ty výplaty těch kompenzací, protože ono se to stále týká stejných chovatelů a oni v podstatě potom musí z hospodářského pohledu čelit velkým ztrátám. Chci se zeptat, zda komise nám může také říci, zda těch 20 milionů, které máte, je dostatečných pro ty kompenzace, protože on je to také velice eh, zásadní hospodářský problém, kterým bychom se měli zabývat. Zprávy ekonomické, to bardziej DG, San, DG eh, Takže pan poslanec Nikolson, který je eh, expertem na ekonomické otázky v DG Děkuji. Já jsem eh, tak eh, trošku nebyl úplně soustředěn. Především eh, chci potvrdit, že Velká Británie má tedy čtyři případy a včera jsme dokonce museli usmrtit 10 tisíc bržantů. To je pro producenty velice závažná situace prostě mohou za to eh, tažní ptáci, už se to tady stalo a znovu jsme v této situaci. Ale toto má významné finanční důsledky pro všechny, všechny eh, producenty a ne jenom pro eh, divoké ptactvo. Já bych rád navrhl jednu věc, a sice, aby delegace eh, nebo eh, pan komisař eh, se vzájemně setkali, buď u nás nebo u něho v kanceláři, poněvadž finanční dopady jsou velice důležité. Tady to je otázka vyšší moci a je to také otázka, která je důležitá pro všechny zemědělce. já si myslím, že když si tady budeme jenom takhle sami eh, mezi sebou vyprávět o tom, jak je to strašně špatné, tak eh, to asi ničemu nepomůžeme. Čili já bych opravdu navrhoval, aby to eh, abychom to prostě šli probrat přímo s panem komisařem. Dobře pan poslanec Hauslin. Mě tedy teorie komise zas tak nepřesvědčila. Dneska se říká, že to přichází ze Sivěře, ale víme tedy proč, nebo co? Ta teorie o tažných ptácích, ta mm, je tak trošku sporná, nevíme tedy, jestli je to opravdu pravda. Eh, eh, například, eh, když máme tady uzavřenou, uzavřený chov, třeba krů, tak jak se tam mohou dostat. Že? Byste řekli, že prostě není žádná alternativa než tedy masové vybíjení zvířat. To skutečně podle mě je velmi neuspokojivé, to je třeba říci. A e, také je třeba vyjasnit, jak to tedy má být e, s těmi e, volnými, otevřenými chovy. Prostě ti, kteří mají mobilní zařízení, tak prostě ty nemohou na tři měsíce ta zvířata jednoduše a prostě zavřít. To opravdu nejde a máme tady každý rok tu tež debatu. Pan poslanec Agniu, pokud se týče tedy eh, to stalo eh, v Maďarsku. Eh, já nevím, můžeme tedy díky tomu, že to mohou tažní ptáci, můžeme aspoň předpovídat, jak to bude vyvíjet. Určitě, že součástí těch nákladů je ten úklid a dezinfekce posléze. Nám se nepodařilo tedy najít eh, nějaké mm, možnosti financování. Zajímalo by mě, eh, jestli existuje někde v Evropě nějaký systém pojištění, který by těm postiženým pomohl. Eh, já bych také rád měl více informací a taky lobování v supermarketech. Eh, protože oni trvají na těch 12 týdnech a prostě potom říkají, že to není už eh, chování pod čirým nebem. Čili my bychom možná měli přesvědčit eh, supermarket, aby se tam stavěli jinak. A také by mě zajímalo, jestli se zkoumá, nakolik tedy existuje odolnost u Eh, divokých, tedy utažných ptáků proti této chorobě a možná by se dalo přenést na naše domácí produkci také. Děkuji za velice krásnou prezentaci. Ptačí chřipka opět působí veliké škody na ptačích farmách po celé Evropě, především ve Francii. Těch vybitých kusů jsou eh, miliony, Představuje to obrovské hospodářské ztráty. Já jsem se s některými z, eh, těmi, z eh, těch chovatelů eh, setkal a oni skutečně jsou ve velice kritické situaci. Zde v zásadě je také jeden další problém, který se týká převozu mladých kachen v kamionech. Eh, ty kamiony jsou špatně čistitelné a také se jimi nákaza šíří. Myslím si, že je také eh, eh, třeba jak si soustředit se na tyto typy nákazy, protože od těch volně žijících ptáků si myslím, že je ta nákaza pouze sekundární. Myslím si také, že je třeba provést novou eh, regionalizaci, respektive, relokalizaci a že by tedy ti, mrti, nakažení ptáci měli být vyvíjeni na místě. Děkuji bardzo. Děkuji vám. Eh, také děkuji za tuto prezentaci eh, z hlediska lékařského, všem ten problém má do značné míry ekonomický rozměr. Vzhledem tedy k této chorobě a e, také to, že se sem e, dostalo mezinárodně, tak dá se říci, že kvůli tomu e, máme, máme velký pokles cen drůbeže a to je ekonomická hrozba pro celý sektor. Čili já vím, že vy se zabýváte tedy tou, tím, tím lékařským aspektem, ale mě by zajímalo, jestli tady opravdu eh, je tady něco další, něco, nějaká finanční podpora, protože jde opravdu eh, velkou eh, hrozbu. Děkuji, pane předsedo. Velice rychle. Ta situace je velmi ožehavá, protože my jsme zde hovořili o tažních ptácích, kteří ale nejsou žádným způsobem ovladatelní. Nicméně naši zemědělci očekávají jasnou reakci na tento problém a já bych se chtěl komise zeptat, zdál se nějak revidovat tu 50% kompenzaci, protože pro některé chovatele to prostě není dost a oni čelí bankrotu i s tou 50% kompenzací. Měli bychom vybudovat nějaký systém pojištění pro takovéto chovatele. Tak, aby ta finanční zátěž byla rozložena mezi komisi, členské státy a pojišťovny. Jinak to celý ten boj bude na nic, protože ty tažné ptáky prostě nemůžeme kontrolovat. Já auch meine auch meine Děkuji. Ano, i má otázka, jako už od ostatních kolegů, jde stejným směrem. Nemáme nějaké alternativní metody či vybíjení, protože to je pro zemědělce noční můra. Zdá se, že se každoročně opakuje, finanční náklady jsou obrovské a pokud eh, nebude komise připravena zaplatit zemědělcům kompenzaci, tak možná oni nebudou to vybíjení akceptovat. Eh, takže já se chci zeptat, jaké jsou alternativy, jak to vidíme, eh, jak bychom tento hrůzný zážitek mohli zemědělcům jaksi odebrat. Jde o chovná zvířata, konec konců je to cený biologický materiál, který takto ničíme a myslím si, že bychom jeho zničení měli náležitě odměnit. Děkuji, paní Petýr. Zahválím komisi na prezentaci. Děkuji, pane předsedo. Děkuji komisi za prezentaci. Zmínili jste, že eh, Evropská komise pokrývá zhruba 50 nákladů na krizová opatření, ale Chorvačtí chovatele drůbeže by, by se zajímali o toto. Bude komise eh, platit také za nákup nových zvířat? Zejména v situaci, kdy ta nová zvířata budou muset eh, být jaksi funkčního věku, protože, jak víme, vejcenosná drůbež eh, do, dosahuje eh, vrcholu produkce zhruba někdy v 27. týdnu, což znamená, že producenti vajec ztratí spoustu času tím, že budou muset vypěstovat slepice z kuřat. Teprve až za 27 týdnů se jejich vejce dostanou na trh. Pan Flanagan, eh, děkuji, nemá smysl se opakovat, všechno se už, eh, všechny otázky padly, těším se na odpovědi. Děkuji. Čekáme, trzymáme pana za slovo. Paní posel Kantenbach. Děkuji, vezmeme vás za slovo, paní Kádenbach. Eh, děkuji za prezentaci. Možná jsem asi nedávala pozor nebo špatně poslouchala. Eh, mě zaujalo na těch snímcích, co jste ukazovali o tom rozšiřování eh, a respektive z toho eh, pohybu těch kachen, že na té rakouské hranici k České republice, respektive na hranici Německa a České republiky, tak nějak to, ta oblast, kde ty kachny žijí, končí přesně s hranicí. Takže já se chci zeptat, jak funguje to monitorování, odkud ta data přichází. Já si nedovedu představit, Ehm, že by to bylo něco jiného eh, než chyba v datech, protože přece kachny se neřídí státními hranicemi. Takže jak funguje sběr dat? Protože protože v členských státech mají být nějaké eh, autorizované orgány, eh, které pak tento úkol dávají nevládním organizacím a tak dále. Takže jak, jak probíhá kontrola, jak spolehlivé jsou ty daňové podklady a pak mám ještě všeobecnou prozbu na všechny kolegy a kolegyně. Velice často říkáme, že od komise potřebujeme peníze a komise platí 50% nebo 75%. Ne, prosím, pěkně, to není komise, jsou to evropští daňoví poplatníci. Komise ty peníze rozděluje, přerozděluje. Takže prosím, když eh, často opodstatněně chceme víc peněz, nezapomínejme, odkud ty peníze přicházejí a odkud se musí vzít. Ano, odkud tedy očekáváme, že budeme mít víc peněz. Děkuji. Tak děkuji za prezentaci. Eh, eh, bylo tady skutečně zodpovězeno vše. Eh, dále tady máme pravidlo, že tady spotřebitelé tady jsou, pro ně je určena tedy ta produkce producentů. A my v této souvislosti eh, pošleme dopis panu komisaři Hoganovi, aby se eh, těmito otázkami zabýval. A ještě tedy eh, se tím budeme zabývat také na koordinátorech. Ano, jenom já jsem nehovořil o dopise, já jsem hovořil o schůzce, příští týden. Je to příliš eh, urgentní, nemůžeme čekat. Dobře, tak tím dopisem můžeme požádat o toto setkání. Eh, jenom abych eh, vyjasnil, protože je to tak důležité, poněvadž máme tady povinných 12 týdnů, kdy ty ptáci musí být v některých zemích, musí být tedy těch 12 týdnů pod střechou a tím nám zbývá jenom jeden týden. Takže eh, my ten dopis odešleme dneska nebo zítra, aby se mohla zítra, tedy příští týden, eh, vykonat ta schůzka. Takže prosím, máme maximálně 10 minut. Děkuji, pane předsedo, za vaši odpověď. Je to opravdu eh, velmi naléhavé a proto jsem byla také tak kritická. Prosím. Takže máme ještě další 10 minut eh, tlumočení. My samozřejmě víme, že eh, tě 12 týdnů, respektive 3 měsíce, to je klíčové pro farmáře. A proto také eh, holandský minister to v radě nadnesl a pan komisař okamžitě odpověděl, že se bude zabývat tím, jak tuto konkrétní otázku vyřešit. Čili skutečně je to řešeno na nejvyšší úrovni v komisi a já vás mohu ujistit, že je to klíčová záležitost také pro komisi. Tady zaznělo mnoho. Počínaje tady otázkou, jestli e, víme jistě, že to pochází od tažních ptáků. A já musím říct ano, samozřejmě je to tak. Je to v mé prezentaci a e, ta prezentace vám bude rozdána, čili tady skutečně je také mnohem e, více informací. Samozřejmě ono to e, pochází od tažných ptáků. Epidemie prostě začíná vždycky kontaktem s tažným ptáky je tedy potom už na veterinárních orgánech, aby zabránili sekundárním eh, epidemie, sekundárnímu šíření. Čili mm, to jde tedy o omezení kontaktu mezi divokými husami a eh, drubeží. Já myslím, že to se dělo v některých členských zemích velice efektivně a účinně, někde o něco méně, eh, protože eh, u kachen je ten eh, systém produkce specifický a v podstatě se dá říct, že se tam velice obtížně aplikují specifická opatření co se týče financování, komise uhradila 50 nákladu na vybíjení drůbeže členským zemím. A samozřejmě to je velice důležité, důležitější než samotná cena hus. U některých členských zemích. Eh, se uplatňuje tedy vzhledem k regulaci, která platí eh, dva roky. Některé členské země mohou dostat až 75 těchto nákladů. Otázka zní, zda těch 20 milionů eur eh, v nouzovém fondu, jestli je to dost. No, máme polovinu ledna a kvůli této epidemie jsme vyčerpali eh, už veškeré prostředky na celý rok. Tak já doufám, že zbytek roku bude poklidnější, ale samozřejmě budeme potřebovat peníze navíc, abychom byli schopni podle zákona nahradit škody. Eh, francouzský problém je specifický. Eh, skutečně na jeho západě Francie loně eh, jsme měli ty viry 1, 5 a 2. A oni zmutovali tedy z nízkorizikových do vysokorizikové formy. A bylo rozhodnuto Eh, vy, vybít eh, prostě veškerou drůbež ve všech eh, farmách. A dá se říci, že ten současný virus H5N8 postihl prakticky ty též farmy. A opět je to zeměna na jeho západě Francie. Francouzské orgány podle mého přesvědčení přijali správná opatření proti dalšímu šíření choroby. Eh, jak se na to připravit lépe? Máme, máme tedy legislativu na základě eh, toho vypuknutí epidemie N7 v Nizozemí. Eh, musíme zajistit připravenost a to také u farmářů biologická bezpečnost je velký problém v tomto konkrétním případě. E, zdá se, že ten virus se soustředuje spíše na kachny než na e, drůbež. Čili je třeba zajistit, aby biologická bezpečnost byla zajištěna na farmě. A Eh, to je ta otázka oddělení divokých husí od husí domácích, ale také mezi firmami, mezi farmami je třeba nastavit jaksi eh, eh, bariéry, aby nedocházelo k transferu nákazy. Že ono, ty husy skutečně v různé fáze života stráví na různých farmách. Čili tady je třeba, aby eh, to samotné odvětví si dalo věci do pořádku a aby zajistilo přísnější oddělení eh, těch různých částí eh, výrobního procesu. Musíme se obávat opakování. Obávám se, že nemohu říci ne. Bylo to tady loni, Eh, viděli jsme to ve Spojených státech. My se víme, že H7N9 eh, se nyní šíří v Ázii a eh, tento virus má dopad na lidské zdraví. Čili já si myslím, že tedy zemědělství se musí připravit na další epidemie do budoucna jak u husí, tak také slepic. Takže já předpokládám, že jsem odpověděl na většinu otázek. Ano, skutečně e, mnoho otázek tady skutečně bylo zodpovězeno, ale budou další a jistě se setkáme znovu. Takže určitě tedy Eh, budeme postupovat, jak navrhl pan Nicholson. Eh, máte minutu, pane. Mohl bych tedy říct, přímo komisi to, že eh, já vím, že vy jste upřímní a máte tady zájem, ale já vám musím říci, že jestliže rozhodnete eh, prostě zavřít ta zvířata pod střechu, eh, tak eh, ti chovatelé, kteří chovají pod širým nebem, prostě končí. Tady, tady je také otázka, jak tomu přistupují supermarkety. Ale já si myslím, že my se tím budeme muset zabývat. Musíme se tedy setkat s komisí příští týden, Hm, opravdu je třeba eh, to upravit, ta pravidla velice, velice rychle, poněvadž tady je opravdu reálné nebezpečí. Uh, of course I will, I will refer that to, uh, Samozřejmě, já to předám komisaři Hoganovi, ale jedna věc, na kterou je potřeba pamatovat. Eh, my to máme regionalizované a regionalizovat se to bude i nadále. To znamená, že producenti v oblastech, kteří nejsou ovlivněni, mohou i nadále na trh uvádět své produkty a exportovat je. Kdybychom neměli vnitřní trh a regionalizaci, tak eh, by se nemohla prodávat na vnitřním trhu produkce jednoho celého členského státu. To si musí zemědělci uvědomit, protože máme tyto restrikce na malé oblasti, tak ostatní producenti mohou i nadále produkovat. To je právě díky té regionalizaci, kterou aplikujeme. A to je jenom díky vnitřnímu trhu. Já jsem už v úvodu řekl, že velcí obchodní partneři jako USA nebo Ukrajina akceptují naši regionalizaci, protože my jsme přijali jejich regionalizaci. Takže tak. Je překonal pan do konce. Tak e, zdá se, že jste e, naše poslance nepřesvědčil e, o té regionalizace. A ještě tedy na závěr možná, eh, že ještě než dorazíme na oběd, bude pan komisař informován o naší debaty. Eh, aspoň takovou máme zkušenost z minulosti. Děkuji tlumočníkům za čas na víc. Vidíte, je to eh, důležité téma. A věřím, že se stotožňujete s naším názorem. Děkujeme vám. Takže prosím, předejte informace a také prosíme, aby DigiSante nás průběžně informovalo.